Takže zahajujeme opět naši práci. Srdečně vás vítám k zasedání našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Vítám ty, kteří se probojovali do Bruselu, protože jsou problémy železnicí. Já jsem vlastně dvě, na 200 kilometrů potřebovala 5 kilometrů, abych se sem dostala. Nakonec mě tady vzal nějaký kolega, asistent kolegy. Takže ti, kteří letěli, tak by tady měli být, ti, kteří jeli autem, tak měli jistě problémy, protože části dálnic byly uzavřeny, takže je to opravdu obtížné se sem dostat. O to více vás vítám. Vítám paní místopředsedkyni, paní Kristalinu Georgievovou, dále také vítám eh, pana eh, Taverna, který je interní auditor komise a dále také členy Evropského účetního dvora. Takže máme zde pana Lazaroa a na, v každém případě bude přítomen, až budeme projednávat toto příslušné téma. Takže přijetí pořadu jednání, jednání přijato, tento pořad je přijat, naše jednání se vysílá na eh, webových stránkách a pokud máte eh, nějaké námitky, tak je musíte předložit do konce jednání. Takže tím jsme se dostali k trojce. Eh, paní místopředsedkyně nám zaslala několik důležitých dokumentů, eh, zvláště dokument ohledně udělení absolutoria a dále také souhnou zprávu o výsledcích činnosti komise v oblasti řízení za rok 2014 a dále také dokumenty, které schrnují interní audit Eh, čekáváme, očekáváme také dokument eh, ze strany kolegia a dále máme tady dokument o ochraně rozpočtu EU ke konci roku 2014. Paní místo předsedkyně, já vám dám hned slovo, abyste nás seznámila s těmito dokumenty, prosím. Thank you very much. Velice děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Vážený pane Lazaru, pane dámy a pánové, společně se svými kolegy jsme mezi vás přišli, abychom představili čtyři zprávy, které vám poskytují důležité informace o tom, jak usilujeme o e, dobrou, e, dobré finanční řízení, o řádnou zprávu finančních věcí, tak jak o tom hovořila paní předsedkyně ve svém úvodu. Eh, celkově nastíníme vlastně eh, tento obrázek ve čtyřech blocích. Za prvé je zde zpráva o opatřeních přijatých v návaznosti, kde hovoříme o tom, jak komise reagovala na Eh, ta doporučení, nebo jak na ně i nadále budeme reagovat, byla to doporučení parlamentu a rady, eh, která byla učiněna během procesu o udělení absolutoria z rozpočtu rok 2013. Dále je zde zpráva o, souhodná zpráva o výsledcích činnosti komise, kde opět eh, hovoříme o, o opravných prost, prost, všech postupech za 2014. Dále souhodná zpráva o výsledcích činnosti komise, která Eh, zde vlastně komise se chápe politické odpovědnosti za řízení evropského rozpočtu a nakonec je zde také výroční zpráva auditních eh, pracovníků. Jedná se tedy o eh, interních auditech provedených v roce 2014. Já budu hovořit stručně, aby zde byl dostatek prostoru na vaše dotazy a také, abych reagovala na vaše dotazy. Je zde také pan Markat Kraft, a Pantaven, který už byl představen, eh, Oni odpoví případné technické dotazy, které budete mít. Ve svém úvodu bych se ráda soustředila na to, jak tyto čtyři zprávy všechny zapadají do našeho mandátu, který se tedy, kterým je tedy rozpočet soustředěný a zaměřený na výsledky. Naší strategií je vycházet ze dvou pilířů. Za prvé posílení dodržování právních předpisů a za druhé zaměření na výkon. Co se týče dodržování právních předpisů, dodržování schody, tak zde budeme i nadále soustavně usilovat o hledání cest, jak snižovat riziko jak víte, tak 80 našeho rozpočtu provádí přímo členské státy a to znamená, že my se soustředíme stále více na to, jak budeme spolupracovat s členskými státy a jak jim zlepšit nebo jak eh, je přimět k tomu, aby se chopili své odpovědnosti. S velkou radostí vidím, že jste také eh, přizvali i zástupce vnitrostátních parlamentů. Eh, co by součást této, tohoto procesu o udělení absolutoria. A myslím si, že to je přesně, to jde tím správným směrem. Chceme více začlenit členské státy a také chceme zvyšovat informovanost na všech úrovních eh, vlád a samostrát o tom, co musí všechno plnit. Já jsem se také eh, setkala s generálními ředitelemi z příslušných ředitelství a v svých výročních zprávách vysvětlují, jak oni se snaží předcházet pochybením a jak také zlepšují řídící a kontrolní systémy, ať už je to v rámci Evropské komise, tak ve členských státech. Samozřejmě máme také vlastní auditory. Máme zde jednak eh, interní audity a pak také Evropský účetní dvůr. Členské státy mají své vlastní kontrolní orgány a všechny hrají svou specifickou úlohu. Musím také zdůraznit, že stále více zlepšujeme spolupráci právě s kontrolními orgány členských států, právě protože chceme zvyšovat povědomí o tom, že je zapotřebí více akce právě tam. Um, ve zprávách se ukazují určité, se ehm, vyjadřují rezervy v některých oblastech, které si vyžadují více pozornosti. Tyto výhrady mají zlepšit transparentnost ale zároveň se ukazuje tedy díky, těmto, díky tomuto, že tam došlo k, uka- mm, vlastně k odhalení těch pochybení, se ukazuje, že ten kontrolní systémy fungují a také zjistíte, že vlastně počet těch výhrad se vznesl, eh, se zvýšil, ale že eh, právě to riziko se snížilo, takže my si myslíme, že to je dobrý, eh, dobré, dobré znak. Také uvidíte, že tam došlo k některým zlepšením, například konsolidované částky rizikové, konsolidovaná riziková částka, to, na to jste se ptali. Tak teď je to 3,6 až 5 miliard eur, je ta riziková částka. Takže jak ještě lépe můžeme zlepšit řízení fondů a čerpání fondů? To je vlastně všechno, jsou to věci, které jsou v těch čtyř zprávách, takže přistupujeme k takové celé směsi různých opatření. Za prvé chceme takzvaný jednotný řetězec jednotného auditu v rámci sdíleného řízení, abychom ještě zlepšili spolehlivost informací, které nám přináší členské státy. Dále chceme i nadále ehm, prosazovat ehm, takzvaná vnitrostátní prohlášení. To znamená, že členské státy mají přijmout více odpovědnosti za to, jak, jak spolehlivým způsobem využívají evropské fondy. No a v neposlední řadě je zde také něco, co je velice důležité pro Evropský účetní dvůr, pro vás i pro Evropskou komisi. Chceme nadále usilovat o zjednodušení celého systému. Chceme také monitorovat eh, ten proces zjednodušení, v němž jsme se zavázali už pro to období 2014-2020. Ale chceme se zamýšlet i nad tím, jak ještě lépe tu situaci eh, zlepšit. Také tam bude přeskum eh, v pol, víceletého finančního rámce, polovině období, který už se blíží, takže tam také bude příležitost dojít k určitým závěrům a bude také možnost potom v tom, eh, při tom dalším eh, přeskumu finančního nařízení opět učinit další kroky. Také uvidíte v těch zprávách různé příklady, jak jsme na to reagovali. Ta e, zpráva o interních auditech je také velice důležitou zprávou. Chtěla bych zdůraznit, proč je to pro nás tak důležité. Soustředí se na eh, posuzování eh, rizik které se souvisí s prováděním nových eh, projektů a zejména to jsou rizika, která tam vznikla během legislativního procesu. Takže musíme přistoupit k akci, abychom počítali s těmi riziku už vlastně, když je ještě dost času. To znamená, vždycky je lepší těm chybám předcházet, než je pak napravovat. Například v investičních fondech eh, se zjistilo, že ta legislativa je velice složitá a že ne vždycky je to srozumitelné takže to pak může vést k eh, nesprávnému výkladu legislativy a tím tedy potom i k pochybením. Eh, auditoři ale zde také poukazují na to, že je zde stále úsilí o zlepšení, nicméně ukazuje se, že tam ještě stále přetrvávají určité problémy, takže ty je tam nutné zlepšit. Například tam musí být také víceletý přístup eh, k provádění zajištění. Dále to jsou věci, které ještě mají dodat přidanou hodnotu. Máme zde eh, Máme se také mít informace o generálních ředitelstvích, aby měli všechny informace již od začátku celého procesu. Tyto audity byly, proč, byly v roce 2015 takhle prováděny v různých oblastech. Eh, předse, místo předseda komise Franz Timmermans E, také usiluje o to, aby se kladl důraz na tyto audity, které mají předcházet pochybením. Samozřejmě e, také e, i když je tady bude důraz na tu preventivní akci, tak je důležité zlepšovat i naše korektivní schopnosti. A ve zprávě také najdete podrobnosti, konkrétně o tom tedy ta zpráva o ochraně rozpočtu EU. Ale chtěla bych zdůraznit, že za posledních 6 let, za období 2006 až 2014, se částka oprav a e, e, byla vlastně 32 miliard eur ročně, to jsou tedy také navrácené částky, je to vlastně 2,4 všech rozpočtových nákladů ročně. To znamená, že se nám daří snižovat vlastně to, ta pochybení tím, že dochází k těm korektivním opatřením. Také musíme zdůraznit, že musíme i nadále si uvědomovat, že tam dochází k prodlevám mezi provádění mezi tím eh, provedením a mezi nápravnou opatří, nápravnými opatřeními. Týká se to zejména těch vícelet, víceletého finančního programu. Víte, že na tom chceme i nadále pracovat v budoucnu v komisi. Hovořila jsem mnoho o dodržování právních předpisů, ale celkově záleží hlavně na tom, jaký to všechno bude mít výsledek, zda to bude dobré pro občany a tím se dostáváme k tématu výkonnosti. rozhodli jsme se, že se budeme soustředit právě na výsledek, na výkonnost a že to bude hlavním pro, tě, pro tu další pětileté období komise. Také jsme 22. Eh, uspořádali, 22. září jsme uspořádali velice dobrou konferenci, kde jsme se také setkali s externími odborníky, se členy vnitrostátních parlamentů. Byli tam také zástupci třeba Evropského účetního dvora. A na té konferenci jsme došli k závěru, že důraz na plnění, na výkon, na výkonnost musí být udržen a musí být systematicky a musí být také systematicky navyšován postupně, abychom nakonec získali ty výsledky, o které nám jde. Musí to být priorita pro nás všechny, jak pro nás, tak i pro členské státy, pro účetní dvůr, pro parlament, pro radu. Musíme být realističtí je, bude těžké změnit eh, ten způsob myšlení, změnit ho na tu orientaci na výkon. Takže nemůžeme očekávat, že to bude příliš snadné a že eh, tím výkonem a těmi ukazateli, že ten výkon a, ten, a ti ukazatele se budou používat naprosto jednoduše. Takže když řekneme, že třeba když chcete bojovat s nezaměstnaností, vynaložíte to jedno euro, tak pak se to uh, nedá úplně propojit s tím, jak se snižuje nezaměstnanost v celé Evropě. Nicméně je důležité pro, eh, propojovat uh, ty projekty s výsledky. Musí to být systematické a udržitelné. Zároveň se musíme také poučit od těch, kteří už tímto způsobem pracují. Musíme se naučit to, co funguje, ale možná ještě důležitější je poučit se z jejich chyb, eh, poučit se z toho, co třeba dobře nefungovalo. A všechno toto poučení musíme zapracovat do své práce. Musíme si ale také uvědomit, že to bude vyžadovat čas, musíme být trpěliví, zároveň musíme stanovat určitá kritéria, určité milníky, abychom viděli, zda ty změny pokračují dobrým směrem. Podrobnější informace najdete také ve zprávě o opatřeních přijatých v návaznosti a tak dále, která se týkala absolutoria za, rok, eh, za rozpočtový rok 2013 a také je tam ta souhrná zpráva o výsledcích činnosti komise. Samozřejmě doufám, že i na dnešním shledání, i na těch budoucích shledáních se budou právě témata, na něž se budeme zaměřovat. Co to je vlastně výkon, výkonnost? Společně s výborem KONT a s výborem pro rozpočet jsme vedli diskuse a ukázalo se, že i tyto termíny nebo tyto pojmy mají různý výklad. Je také těžké rozhodnout se, jak je budeme měřit. Takže musíme toto všechno ještě eh, dobře skloubit. Pak je, pak je také otázkou, jak to měřit co nejlepším způsobem. Samozřejmě, že musíme vycházet z faktů, ale jak budeme ta fakta zjišťovat, eh, jaké to sebou ponese náklady, do jakých oblastí to budeme třídit. Komise se brzy také setká v rámci své sítě, která se bude soustředit eh, mm, na rozpočet eh, soustředěný na výkon. A budeme usilovat o to, abychom více porozuměli této oblasti a abychom se také lépe zamysleli nad tím, jak eh, najít, jak identifikovat pokrok v této oblasti, abychom viděli, zda ty projekty pokračují tím směrem udržitelného pokroku, udržitelného výkonu. Také tam eh, ještě bude zřízena ta nová skupina, ale bohužel to trvalo trošku déle, než jsme čekali, která nám také má pomoci na této cestě. Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně, za prezentaci těch zpráv a nyní má slovo paní zpravodajka Dlabajová, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, paní eh, místopředsedkyně komise. My už jsme začali s úvahami ohledně absolutoria za rok 2014 a eh, samozřejmě navazujeme plynule na absolutorium za rok 2013. Proběhlo velice dobré, schůz, dobré setkání ve čtvrtek s generálními ředitelstvími a já bych jen chtěla zdůraznit některé aspekty, na kterých jsme se všichni shodli a bylo by dobré, kdybychom o nich vás přímo informovali. Eh, ano, je tu určitě eh, rozumná, rozumné místo pro to, abychom zaujali přístup orientovaný na výkon a na výsledky eh, pro Absolutorium 2014. Vy jste zmínila tu skvělou konferenci, které vám gratuluji. My bychom měli, a to je má první otázka na vás, Budu mít několik velice obecných otázek a e, potom po prvním kole otázek stínových zpravodajů možná zaběhnu do větších podrobností. Měli bychom dosáhnout společného porozumění, společného výkladu toho, co to je orientování na výkonnost a výsledky, což potom bude ještě důležitější pro e, následné kroky k absolutoriu pro rok 2013, protože u těch indikátorů zatím nemáme patřičné očekávání, takže musíme najít společné chápání. Když jsem četla tu vaši syntézu, tu zprávu, tak musím říci, že uh, u některých definicí přístupu orientovaného na výkonnost se tam vlastně skrývá ten přístup tradiční, protože my chápeme výkonnost jako něco, co se týká reálných projektů, které byly podpořeny a nikoli eh, výkonnost té podporující eh, instituce. To je ten první rozdíl mezi námi, takže společné chápání pojmu tady bude opravdu zásadní. Naprosto s vámi souhlasím v tom, že všechny instituce by měly eh, chápat pojmy společně. Už jenom ten pojem společné chápání jsem si vypůjčila od našich kolegů z účetního dvora, protože při našich vzájemných diskuzích jsme zjistili, že parlament, komise a účetní dvůr chápe eh, určité problematiky jinak. Takže to je má první, řekněme, otevřená otázka. Eh, ta druhá, eh, víme, že absolutorium 2014 pro komisi se soustředí na první rok nového programovacího období, kde, kde byly vytečeny určité kvalitativní cíle, což znamená, že ještě více bude potřeba v co největší míře eh, zapojit následné kroky z absolutoria 2013 do té procedury nového absolutoria 2014. Já velmi věřím v tuto kontinuitu, protože absolutorium není jednoroční proces. Ten začíná v minulosti a končí v budoucnosti. Takže musíme opravdu navazovat všechny roky jeden na druhý. Další velkou výzvou je podle mého názoru dostupnost dat k tomu, abychom tohoto cíle dosáhli. A mám na vás jednu otázku, protože když se čtu eh, syntézní zprávu a také následnou zprávu z roku eh, z absolutoria 2013, eh, když, když považujete informace od členských států za spolehlivé a dostatečné, jak se v té zprávě píše, proč vůbec existuje problém s dostupností dat? Jak to? To eh, tedy bychom měli ještě společně probrat. Potom eh, bych vám chtěla položit další otázku. A sice, eh, jaká máte očekávání od aktivit vysokourovňové skupiny pro zjednodušování? Vy sama jste hovořila o zjednodušování. Já myslím, že všichni se shodneme na tom, že je velice důležité ale nějakým způsobem vyhodnotit proces zjednodušování v průběhu jednotlivých let, tak to je věc, na kterou bych se chtěla zeptat zkrátka, jaká máte očekávání od té vysoké skupiny pro zjednodušení. A e, poslední otázka. Vy zmiňujete eh, jednoduchý auditový řetězec ve všech dokumentech, ve všech zprávách. A eh, já bych se vás chtěla zeptat, eh, jestli je to záležitost, která už funguje. Protože na základě zkušeností z některých členských států ty překryvy a rozpory mezi kontrolou a audity stále existují. Takže jak, jak přistupovat k tomuto jednoduchému auditovému řetězci? Eh, pak eh, mám ještě určité eh, konkrétní otázky pro ředitele Filipa Taverna ohledně interní auditové služby komise. Jsou to opravdu konkrétní, specifické otázky, ale možná zatím zůstanou u těch otázek obecných. Děkuji vám. Místo předsedkyně. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. Uh, Nejprve k otázce, jak dospět ke společnému chápání toho, co je to výkonnost. Tak krátká odpověď zní pomocí mnoha interakcí. Ze zkušeností z jiných institucí víme, že pokud se ubrali cestou výkonnosti, pak šlo o postupný interaktivní proces během kterého je zapotřebí vyhnout se dvěma běžným chybám. Za prvé, klást rovnítko mezi výkonností a nějakou sadou indikátorů. To je nebezpečné ze dvou důvodů. Za prvé, v takovém případě se soustředíme na to, co lze měřit, ale to, co lze měřit, možná není to nejdůležitější. A potom bychom přesouvali zdroje směrem, kde eh, se snadno měří pomocí indikátorů, například počet dětí ve škole nebo eh, počet kilometrů eh, kvalitních silnic. Zkrátka věci, které se snadno měří. Už ale ne růst, zaměstnanost, zvýšení kvality života nebo kvality pracovních míst, to jsou věci, které se měří těžko. A ta druhá běžná chyba, spočívá v tom, že to jak si uspěcháme a narychlo vytvoříme sadu indikátorů, místo abychom interaktivně se snažili, doský je nejlepší způsob eh, identifikace pokroku. Má bývalá instituce Světová banka potřebovala zhruba 10 let na to, aby vybudovala rámec založený na výsledcích pro své operace. A sami připouštějí, že to není dokonalý rámec a průběžně ho interaktivně e, vylepšují. My samozřejmě musíme začít od někud. A proto se domníváme, že v komisi musíme pracovat horizontálně, abychom získali společnou vizi, společný náhled. A začíná to uh, už poměrně jednoduchým rámcem uh, pro každý projekt nebo proces, který financujeme. Musíme se ptat, jak jakého výsledku chceme dosáhnout, jakým eh, přístupem vyřešit daný problém a jaké jsou pravděpodobné výsledky, kterých dosáhneme a jak poznáme, zda ty výsledky plníme. A potom samozřejmě vezmete tento rámec, eh, E, pro jednotlivé programy a projekty a postupně se dopracujete až na úroveň e, kvalitativní, kvalitativně lepšího e, výkonu financovaných programů a zároveň musíme zkoumat, jak to všechno slučujeme do celku evropského rozpočtu. Souhlasím, že půjde o směsici tradičního přístupu a a tedy tam patří ta výkonnost institucí, tedy fungují instituce správně, ale tady jde o to, zda naše peníze vedou ke správným výsledkům. A e, já e, bych chtěla apelovat na váš výbor, aby si uvědomil, že to potrvá určitou dobu. Hovoříme tady o poměrně zásadní změně způsobu smýšlení kterou v komisi razíme ve členských státech. Některé členské státy jsou víc napřed než jiné, to si taky musíme uvědomovat. A e, uvnitř členských států některé sektory a aktivity jsou více orientované výkonnostně než jiné. Budeme-li se ale držet toho systematického e, vylepšování a rekapitulace, tak jak víte, e, budou každoroční konference o výsledcích rozpočtu, tak to jsou tam eh, bude možné vytyčit, odsud jsme vyšli, takovou cestu jsme urazili a to a to nás čeká v budoucnu. A já si myslím, že uvidíme eh, zásadní změny. Musíme si pamatovat, že stále ještě eh, mnozí lidé z komise sebou nesou jaksi toho ducha starých časů, kdy komise řešila úplně jiný problém. Jak vynaložit peníze, které má. Tehdy generální ředitel to bral tak, že úspěch či neúspěch jeho nebo jejich aktivit, častěji jeho než jejich, nich spočívá v tom, zda e, alokované peníze jsou vynaloženy a už ne, jakých výsledků se s nimi dosáhlo. Nicméně ta změna probíhá už, to vám můžu říci. E, pokud jde o e, ten první rok nového programovacího období a o nutnost zajistit kontinuitu mezi absolutoriem 2013, 2014 a samozřejmě také do budoucna, my vlastně nemáme na vybranou a musíme to dělat takto, protože stále ještě dokončujeme některé problémy z minulého období a přitom už začínáme nové programovací období a jsou tu projekty, kde jsou přímé vazby na to, co se dělalo dosud a co se dělá s novými financemi. A tady se snažíme dosáhnout jaksi přesunu pozornosti směrem k výkonnosti, k makrocílům. Jak víte, v novém programovacím období jsou dvě velké změny. První je makroekonomická kondicionalita. Tedy zda e, financování e, přispívá k celkovým cílům makroekonomického rozvoje a jak to poznáme. A za druhé, e, potom je tu výkonnostní rezerva, kterou si držíme, abychom odměňovali ty, e, kteří e, jednají správně. Tak tu, tu, tuto provázanost uvidíme v absolutoriu 2014 a dalších samozřejmě. A pokud jde o, te, o ty informace, o to, zda jsou spolehlivé a dostatečné, ale jejich dostupnost není velká, tak já uznávám, dávám vám za pravdu. ono je to obojí. Můžeme říci, že naše informace jsou spolehlivé, my je máme ověřené a to, co máme, za to se můžeme zaručit, že je to správné. Ale na druhou stranu stále ještě nemáme dostatek systémových informací k tomu, abychom posuzovali výkonnost. A na tom musíme společně s členskými státy pracovat. Když změníte způsob hodnocení činnosti a zahrnete více výkonnostních cílů, pak datové systémy možná ještě nebudou existovat k tomu, aby nám sloužily jako podklady. Proto musíme zapracovat na dostupnosti dat v tomto ohledu. Pokud jde o e, vysokourovňovou skupinu pro zjednodušení, tak my usilujeme vlastně o velice jednoznačnou a přímočarou věc. Ve všech našich požadavcích, e, ve všech našich procesech a procedurách, e, Eh, ty můžeme klasifikovat do třech kategorií. Za prvé jsou to ty, které potřebujeme, abychom mohli implementovat naše projekty a chránili finanční zájmy eh, Evropské unie. Ty mít musíme. Eh, za druhé jsou to ty, které by bylo dobré mít, protože skýtají určité doplnění, ale nejsou nezbytné. A za třetí jsou to ty, které jsou nadbytečné. A samozřejmě naším prvním cílem je zbavit se těch nadbytečných. Tu nepotřebujeme na ochranu finančních zájmů Evropské unie unie. A u té druhé kategorie samozřejmě musíme posoudit, co potřebujeme a co nepotřebujeme. To si bude žádat v moudrost v skupiny na vysoké úrovni. A tímto způsobem se budeme moci soustředit na to, co je opravdu důležité, než místo toho, abychom jaksi měli muziku, která hraje hezky, ale neměla žádný význam pro ochranu eh, finančních zájmů Unie. Pokud jde o jednoduchý auditový řetězec, tak eh, to je těžká věc, všichni jsou pro, ale když eh, na to dojde, tak každý řekne, že to je něco, co zatím není průchodné. A právě tady nám skupina na vysoké úrovni může pomoci odpovědět na otázku, je to nutné nebo není. Mnohokrát děkuji. Máte otázky, Martino? Máte slovo, Martino. Thank you. Mm, mm, may... Ano, děkuji. Mm, ano, děkuji, paní místopředsedkyně, děkuji za tyto otázky. Já bych se teď přímo podívala na tu zprávu o interních auditech provedených v roce 2014. Můžeme pokračovat přímo s touto zprávou? Ano, protože mám e, konkrétní dotazy právě na tuto zprávu. Viděla jsem ten, eh, ten přehled. Děkuji za tuto zprávu. Takže v roce 2014 bylo vydáno 127 nových doporučení, z nichž 50 bylo považováno za velice důležitých, 77 za důležitých, dvě doporučení byla, měl hodnocení důležitá a management je neschválil nebo nesouhlasil s nima. A pak ještě další dvě, která byla e, eh, označena za velice důležitá, byla, byla vlastně přijata pouze částečně. Abych se chtěla zeptat, jestli tedy můžete vysvětlit, proč jste nesouhlasili s těmi konkrétními doporučeními, jaký byl problém a tak. Takže to je má první otázka. Dále bod 1, 3 této zprávy hovoří o auditech administrativních eh, procesů, které se týkají evropského semestru. Chci se zeptat, zda tam proběhl nějaký audit, který se týká třeba podpory stěžejních strategií, eh, strategie Evropa 2020 a pokud tam nebyly ty eh, audity, jak se zeptat proč, jaké bylo rozhodnutí, které se toho týkalo. Pak mám ještě dotaz, které se týká nového nařízení o strukturálních fondech. Víme, že čtyř, byly identifikovány čtyři důležitá témata. Regi, EMPO, eh, v těchto generálních ředitelstvích tam je vyžadována akce. Týkala se kontrolních opatření na, na, v, eh, na úrovni členských států, schvalovací proces, eh, dále jsou zaměření na výkonnost a také počítačové IT systémy, které mají také podporovat tyto um, postupy. Takže chci se zeptat, jakým způsobem tedy došlo k určité úpravě nebo k přizpůsobení podle těchto požadavků. Další dotaz, který bych uh, ráda položila, se týká výpočtu eh, míry chybovosti na rok 2007, 2013, protože služby říkali a zdůrazňovali, že Eh, tam se opravdu velice liší ty výpočty, není to tedy úplně spolehlivé a je tam riziko, že vlastně nakonec je to nižší, než by to mělo být. Členské státy navíc také ehm, dávali k dispozici údaje, které se týkají určitých stahování a tak, ale tam vlastně to také není příliš spolehlivé. Eh, takže jedná se jednak o omezené informace, která má komise k informaci a také je pravda, že audity provedly pouze velice omezené kontroly. Na to také upozornil Evropský účetní dvor v roce 2014. Podle účetního dvora došlo ke zlepšení v, ve výroční zprávě pro GŘ Regio na rok 2014. Nicméně tam ta chybovost byla nízká a spíše jsou obavy, že tam nakonec vlastně budou velké rozpory se závěry účetního dvora. Chci se zeptat generálního ředitelství, nebo chci se zeptat, je to tak tedy, že generální ředitelství regio je jaksi méně aktivnější než GŘ Agri. Eh, asi se zpamatujete, že jsem, možná, že jsem trošku o tom žertovala s příslušnými řediteli. Eh, takže mm, já bych, eh, vypadá to, že to jedno generální ředitelství je vlastně takové mnohem aktivnější, co se týče oprav eh, těch věcí, na které bylo upozorněno. Takže se chcete zeptat, jak na to reagují jednotl- tyto ředitelství. Ve čtvrtek jsme také hodně hovořili o rámcovém programu, o sedmém rámcovém programu pro výzkum. Hodně hovoříme o koordinaci mezi jednotlivými generálními ředitelstvími, což je velice složité právě v případu sedmého rámcového programu, tak se chci zeptat, zda společný podpůrný systém už funguje. Má to být vlastně pro ten sedmý rámcový program. A chci se zeptat, Eh, že pokud bude tedy sedmý rámcový program bude prováděn do roku 2020, což bylo potvrzeno, tak můžeme očekávat určitá, opat, eh, určitá zlepšení v té, v té míře chybovosti do roku 2020. A ještě poslední otázka, která je také poměrně důležitá, ta, je, ta se týká auditu prohlášení o věrohodnosti eh, hlav delegací EU. Ve zprávě jsme četli, že auditní služby litují toho, že vlastně neměly dostatečné pokyny toho, jak vlastně má docházet k vyjadřování těch výhrad. Takže chci se zeptat, jaké jsou pokyny, které vydalo generální ředitelství DEVKO. Jsou ty pokyny v souladu? Tedy um, chci se zeptat, jaký na to máte názor. Takže to jsou mé hlavní eh, důležité dotazy. Děkuji. My, my understanding is that it... No, já si myslím, že bude lepší, pokud by na to mohl odpovědět pan eh, Tavern. A my potom z komise, pokud něco budeme ještě chtít dodat, tak Manfred Kravce pak ujme slova, pokud bychom k tomu ještě něco chtěli dodat za komisi. Merci, madame. Děkuji, paní místo předsedkyně. Vážená paní předsedkyně a vážená paní zpravodajko, já jsem si zaznamenal všechny vaše otázky, které pokrývají vlastně celou zprávu, která vám byla předložena. Tak se obávám, že kdybych měl detailně odpovídat na všechny otázky, potřeboval bychom několik hodin, protože vlastně se se mě zeptala na všechno, na všechny části tohoto auditu Eh, na rok 2014. Takže se pokusím odpovědět na ty nejcitlivější body a samozřejmě jsem plně k dispozici, abych vám doplnil tyto informace. Vaše první otázka. Ještě bych chtěl udělat obecnou připomínku, kterou prakticky opakuji každý rok. Eh, myslím si, že to souvisí s nedobrým porozuměním a možná legislativa není úplně explicitní z tohoto hlediska. Ta zpráva, která vám byla předložena, je zpráva komise ohledně aktivit interních služeb za rok 2014. Takže to není zpráva interního auditu, je to zpráva komise o interním auditu. To také znamená, že mm, interní audit eh, připravuje tuto zprávu, která je předkládána kolegiu a pak se tato, jedna část této zprávy je veřejná a jedna není veřejná. Nicméně eh, má k ní přístup eh, kont eh, v rámci příslušného článku smluv, ale samozřejmě je to vnímáno jako důvěrná část této zprávy. Takže první vaše otázka. 127 doporučení, 77 důležitých, velmi důležitých, dvě velmi důležité mm, připomínky. Všechny tyto podrobnosti ohledně doporučení, o kterých je řeč, jsou na stránce 6 pracovního dokumentu, který doprovází tuto zprávu. Je tam celá jedna stránka vysvětlení a samozřejmě nechci ji opakovat zde, to by nebylo příliš užitečné. V každém případě jsou tam dvě doporučení, které byly odmítnuty DGFko, to znamená v souvislosti s zahraniční pomocí. Jedno toto doporučení se týkalo doporučení, jehož smyslem bylo získat cíle v rámci jednotlivých projektů a stanovit výkonnostní cíle. Toto bylo odmítnuto z důvodu způsobu zprávy. EFKO se domnívá, že je to nepřímá zpráva a proto se domnívalo, že není nutné nutné toto doporučení realizovat. A druhé doporučení odpovídá jednomu bodu, o kterém jste hovořila, to je building proces eh, v delegacích EU. EFKO to odmítlo opět z podobného důvodu, a sice, že jsou tady různé metodické přístupy. V obou těchto případech těchto doporučení se týká, se to týká určitého rizika, které na sebe samozřejmě bere generální ředitel z hlediska tohoto odmítnutí. I když tato doporučení byla vnímána jako velmi důležitá, já si myslím, že nejsou kritická. Eh, v tom rejstříku těch auditů a těch doporučení máme takzvaná kritická doporučení. Těch je velmi málo. Roku 2013 bylo jedno, 2014 nebylo žádné a 2015 je jedno kritické doporučení. K těm musíme přistupovat velmi naléhavě, protože představují velké riziko, buď finanční eh, nebo eh, reputace komise a tak dále. Doporučení, o kterých mluvíme, jsou takzvaně důležitá. Jaká je jejich definice? Znamená to, že ohrožují proces, postup eh, na úrovni generálního ředitelství, ale neohrožují celé prohlašování nebo prohlášení generálního ředitela. To znamená, Není to něco, co by nějakým způsobem zneplatnilo prohlášení o věrohodnosti, ale je to doporučení, která, které má dostatečně vážné dopady, aby se realizovalo. V tomto případě tedy byly tato doporučení odmítnuta z důvodu jiné metodiky, tak jak ji používá EFKO. Samozřejmě to riziko tady zůstává otevřené. Ostatně já se domnívám, že další audity, které budou probíhat 2015, budou analyzovat tyto aspekty. A ještě chci uvést, že jsme měli 127 doporučení a z toho tedy pouze dvě doporučení nebyla realizována. To je nesmírně málo. Myslím si, že časem jich bude více, tedy těch nerealizovaných. Protože ty tzv. příkazci si uvědomují také, že tato doporučení auditu vyžadují velkou práci a nebudou ochotně všechny přijímat. Evropský semestr. Tady interní služby komise auditovaly pouze administrativní proces, to znamená zprávu eh, realizace, administrativní postupy a nezabývali se věcným obsahem. To je úmyslné rozhodnutí, protože kdybychom se měli zabývat auditem věcnosti, tak bychom museli udělat benchmark a e, ten nemáme k dispozici. Realizovat benchmark by předpokládalo, že bychom vytvořili jakousi agregaci a že bychom spolupracovali také s tím auditovaným útvarem a to by vyžadovalo mnoho času. My jsme se domnívali, že jsme měli ujistit komisaři, o tom, že proces evropského semestru z hlediska procedury, administrativy a koordinace útvaru, že tento proces je dobře koordinován. A my jsme také to konstatovali, vydali jsme doporučení, které bylo přijato eh, generální ředitelkou, která nyní odešla. Nicméně všechna doporučení, která jsme vydali v rámci tohoto auditu, byla přijata a realizována. Vaše třetí otázka se týká strukturálních fondů a těch takzvaných společných eh, témat. Vy se mě ptáte, do jaké míry strategie auditu byla přizpůsobena z hlediska doporučení, která byla přijata v rámci těch auditů. Otázka je, na, eh, odpověď je následující. Já zatím nevím, protože eh, my, když vytváříme doporučení, tak jakmile je vytvoříme, pak teprve začíná ta zajímavá práce. Audit je jenom příprava. Pak je zajímavé se zabývat, jakým způsobem se realizují tato doporučení tím auditovaným útvarem. A to se provádí v rámci akčních plánů. A víte, že to musí udělat DG Regio a DG Emploa v průběhu roku 2015 eh, musí tedy realizovat své akční plány a v prvním pololetí 2016 se budou eh, zvažovat a analyzovat eh, tyto akční plány a jejich realizace. Audity, které já považuji za nejvíce důležité roku 2014. To jsou ostatně audity, o kterých hovořila pana, paní místopředsedkyně. To je gap assessment, to znamená, eh, je to sledování realizace doporučení takže tyto audity se budou provádět první pololetí 2016, pravděpodobně druhé čtvrtletí roku 2016, bohužel po vašem absolutoriu a v průběhu tedy jara a léta. Samozřejmě, že to všechno závisí na tom, jakým způsobem budou realizovat tato doporučení jednotlivá generální ředitelství. Zatím ještě nemohu o této strategii více hovořit. Pak jste se ptala na rozdíly, které tady existují z hlediska hodnocení účetního dvora a komise v otázkách chybovosti využívání čerpání strukturálních fondů. Ptala jste se, nevím, jestli jste se ptala, nebo jste to tvrdila, že DG Regio je méně aktivní než DG Agri. Já myslím, že tady musíme pochopit, jakou úlohu má interní audit komise v porovnání s účetním dvorem. Tady je velký rozdíl mezi chybovostí účetního dvora a analýzou, kterou dělá interní audit komise. Nechci tady hovořit o dlouhém eh, výkladu metodologie, ale jsou tady výrazné rozdíly z hlediska takzvané víceletosti těch jednotlivých operací, které jsou zohledňovány z hlediska také zohlednění finančních korekcí a paušálních korekcí. Eh, tady ta hlavní potíž je v tom, že korekce chybovosti jednoho roku vlastně se realizuje až několik let později. Takže vy můžete odhadovat kapacitu eh, eh, chybovosti na jeden rok, ale je velmi obtížné celkově víceletým způsobem toto hodnotit. Takže proto tady je rozdíl mezi interním auditem a účetním dvorem. V interním auditu samozřejmě my hodnotíme systém komise a dále analyzujeme takzvanou kapacitu korekcí. A samozřejmě z toho vznikají rozdíly, protože eh, tady se jedná o jakousi fotografii jednoho roku na základě vzorku, který se vztahuje k jednomu roku. A teď otázka, zda DG Agri je aktivnější než DG Regio. To je věc, ke které se nemohu formálně vyjádřit. Také nemám možnost porovnat skutečně tato dvě ředitelství, protože oni částečně fungují dost podobně a částečně velmi odlišně. To znamená eh, rozvoj venkova, to je strukturální fond, který se podobá velmi regionálnímu fondu a sociálnímu eh, Evropskému fondu, ale ty ostatní aktivity těchto ředitelství jsou velmi odlišné. Máte první pilíř eh, zemědělské politiky, tam to funguje zcela odlišně a rizika jsou jiná. Je to stoprocentní financování komise. A možnosti intervence z hlediska eh, znovu nabývání těchto prostředků jsou jiné než v Regio. Víte, že tam se pracuje na základě spolufinancování, legislativní rámec je naprosto jiný. Takže eh, tady je nutné se zaměřit na analýzu těch nejvyšších rizik, které vznikají v rámci rozpuštění některých rezerv a to v souladu s legislativním procesem. Já myslím, že tahle diskuze by se mohla stát velmi odbornou, takže eh, já jsem se chtěl zaměřit pouze na některé hlavní body z hlediska DG Regio a DG Agri. Z hlediska interního auditu ta obě ředitelství velmi spolupracují s interním auditem, mám vynikající vztahy s generálními řediteli obou eh, DG Regio a DG Agri a myslím, že v této odpovědi nemohu jít dále z hlediska porovnání metodiky. Dále jste se mě zeptala na Common Support Center v oblasti výzkumu. Zda je to efektivní a zda to funguje. Opět vám to nemohu zodpovědět, protože teď právě realizuji audit v této věci. Audit probíhá. My jsme realizovali fázi a z hlediska e, roku 2020 a teď musíme udělat také fázi B, to znamená, budeme zkoumat kapacity, ale nesmíme zapomínat, že toto společné e, centrum je kompetentní pouze z hlediska e, období 2020. Myslím si, že kolega, který je vedle vás, vám může toto ještě doplnit. To znamená, není tam kompetence na horizont 2020. A teď, co se týče delegací. Tady hlavní linie vydaná EFKO je postačující. A zase musím odpovědět. My jsme udělali audit a dali jsme doporučení a v následné fázi musíme Eh, analyzovat eh, realizaci těchto doporučení. Vaše otázky byly velmi relevantní, ale víte, že audit skončil roku 2014, pak se přijaly akční plány, které mají probíhat 2015 a začátkem roku 2016, takže my nemůžeme nyní posuzovat tyto akční plány a tuto realizaci. To znamená ve chvíli, kdy se tyto akční plány vlastně rozjíždějí. Jinak se vám plně k dispozici pro zodpovězení všech podrobných otázek, ale možná v omezenějším počtu účastníků, kde bych vám předal více podrobností. Děkuji. Děkuji. Já jakožto zpravodajka za minulý rok jsem se teď sama napsala na řečnický list. Eh, Samozřejmě eh, jsem eh, si, mě, jsem si vyslechla se zájmem odpovědi paní komisařky ohledně absolutoria. Já si myslím, že je potřeba se na to podívat realisticky. My zjišťujeme v té zprávě, že tady existuje problém a sice střed zájmů v, v managementu členských států. A Eh, komise eh, v této zprávě eh, vlastně tvrdí, že takový střed zájmu nesmí být, že je to, ne, že, že je to z hlediska legislativy vyloučené. To je sice hezké, nicméně když on přesto existuje, co budeme dělat? Tuto otázku máme stále na stole a myslím si, že je to poměrně mimořádné, protože komise tady nesohledňuje realitu. Komise nesohledňuje problémy, které v členských státech panují. To ale dělat musí, protože jedině tak se někam Eh, posuneme. Eh, všechny dokumenty o ochraně finančních zájmů neposlouží ničemu, pokud nebudou pravdivé a oni zkrátka eh, pravdivé nejsou. Tady to nesedí, takže to je první bod. Střety zájmů, což je zhruba okolo bodu 441 v té zprávě komise. Tady je třeba říci, že paní zpravodajka má naprostou pravdu, je to vidět v té syntéze za rok 2014 Eh, DG Regi 96% eh, eh, ohlášených kvót přijala jakožto spolehlivé. Zatímco u generálního ředitelství Agri to byl jenom zlomek. DG Regi má chybovost, jed, nebo zvýšila se 1,8% na 2,6%, tedy o 0,8%. Mimochodem generální ředitelství NB má 80, přijalo 88% nahlášených chyb, Nicméně eh, ty se zvýšily o 0,9%. Takže eh, tady se mnohem méně eh, akceptuje a v podstatě stejně se koriguje jako v DG Regio. Tak, takže co mě ale opravdu mate, to je rozvoj venkova. Tady z 1,5 se to dostalo na 5,09. Tady jsou poměrně zjevně závažné nesrovnalosti na úrovni kontrolního systému členských států kdy vlastně i interní audit na to poukázal, že jedni věří eh, těm číslům a druzí ne. Tady eh, to zkrátka spolu nehraje eh, Jestliže jsou původní čísla špatná, tak čemu jsou korektury? Tady v pracovním dokumentu komise k absolutoriu máme takovou filozofickou úvahu ohledně toho, co jsou to eh, nesprávné údaje. Tady opravdu je zapotřebí se na to dívat realisticky. Zdá je něco nesprávné nebo falešné nebo nes, nekorektní, ale na druhou, spra- na druhou stranu musí existovat možnost to, co je nekorektní, eh, korigovat. Takže co teď? Eh, to přepracování, zacházení s výsledky výsledky kontrol, to už je vážné. A tady komise, to, že ve členských státech nic nedělá, to se mi nelíbí. Komise by měla ve členských státech něco dělat, měla by tvrdě zakročit, protože tam právě je zakopaný pes. Na tom spočívá eh, celý ten systém. Eh, já jsem tedy jenom vděčná za ten pracovní dokument, Vzhledem k těm eh, auditům, o, kterým, o kterých jsme právě hovořili, 2014 eh, až 2020, eh, to byla promarněná příležitost odstranit ty nedostatky v tom novém systému, ale on je přitom ještě slabší, protože komise bude mít do budoucna méně možností zasáhnout než dosud. Takže tady se musíme opravdu zamyslet nad tím, co budeme dělat, pokud nechceme peníze z fondu zkrátka jen tak dávat, protože na nějakou výkonnost odpovědnost můžeme zapomenout, když komise nebude mít možnost zasáhnout. V takovém případě budeme mít pestrobarevné obrázky, krásné zprávy, bude to poetické, ale bude to všechno k ničemu. Lidé v terénu vědí, že to nebude mít žádnou cenu, vy víte, že to nebude mít žádnou cenu, ale my tady děláme, jako by to všechno bylo naprosto skvělé. Všichni se tady chováme, jako bychom věřili tomu, co čteme. Nikdo tomu nevěří. My tomu nevěříme, vy tomu nevěříme, vy tomu nevěříte, lidé eh, v tomu nevěří. Takže zkrátka tak takhle to nemůže být. E, ještě bych chtěla říct něco k tématu Olafu. E, děkuji za poznámky. E, bodu, je to k bodu 4.4. Tady zase realita je jiná, než říká komise. Dochází k další eskalaci v oblasti v této politiky. Tady v podstatě je zapotřebí zvýšit tlak. Já bych eh, ráda viděla cestovní náklady členů kolegia eh, s těmi, které byly před pěti lety a ještě před pěti lety, abychom viděli, eh, jak to vypadá. To by byla skvělá transparentnost. Já jsem zcela pro. Ale musím vám říci, že tak, jak to zatím pokračuje, má, je určitým způsobem významné, protože se to odehrává na úrovni, kde eh, panují vlastně takové stínné poměry. Eh, každopádně děkuji vám za eh, odpověď, prosím. We are going to uh, split the answer. No, já na to odpovím částečně, ale na tu druhou část odpoví kolega Manfred Kraft. Za prvé, střed zájmu a ta to bude pokračovat. Všichni uznáváme, že to spadá do odpovědnosti členských států. Právě členské státy musí zajistit, aby nedocházelo ke střetu zájmu v, eh, při provádění programů, které se financují z evropského rozpočtu. Eh, my velice aktivně usilujeme o to, aby se členské státy do toho aktivněji zapojily. Mají tam potom být i ta vnitrostátní prohlášení. To je oblast, kde jsme zatím učinili pouze velice malý pokrok, ale neznamená to, že se úplně vzdáváme nebo že se máme vzdát, protože máme zde celkovou odpovědnost za čerpání evropského rozpočtu, ale v rámci té celkové odpovědnosti musí členské státy přijít takovými způsoby, které zajistí to, že tam bude přijata odpovědnost, to znamená tedy, že členské státy sami přijmou odpovědnost za tuto věc. A ještě Manfred o tom pohovoří možná více. Druhá otázka, na kterou jste se ptala, se týkala Olafu. Je velice nešťastné, že velice takový drobný rozpočtový problém, který už mezi tím také byl napraven, Eh, vyvolal tak nepřiměřený sájem. Už jsem o tom hovořila s generálním ředitelem OLAFu a dnes dopoledne jsem o tom také hovořila s předsedou dozorčí rady, dozorčího výboru. A co se týče toho úplného zveřejnění, tak já si myslím, že ten způsob, jakým byla ta věc eh, prezentována Olafem. Myslím si, že to bylo takové příliš eh, těžkopádné. Je, došlo k opravě, k, k rozpočtové opravě. A dozorčí výbor měl dvě možnosti. Buď snížit své výlohy, anebo požádat o další navýšení rozpočtových prostředků. Uh, a dozorčí výbor se eh, rozhodl udělat to první, to znamená snížit své výlohy. Učinili to poté, co dostali výstrahu ze strany OLAFu. No a tím se to vlastně vyřešilo. Nicméně ukázalo se tím, že způsob, jakým je teď zpravován eh, rozpočet do ní úplně nejlepší. Přijala jsem rozhodnutí, abychom eh, změnili systém schvalující osoby, abychom zabránili v budoucnu takovým eh, přehnaným reakcím, aby se vlastně v budoucnu nereagovalo tak přehnaným způsobem na něco, co je vlastně pouze takovým drobným nedopatřením, drobnou chybou. A když se hovořím zde eh, dnes, tak mohu říct, že jsme tedy zahájili přeskum, učinili jsme kroky tím směrem a doufám, že v nás během několika týdnů vás budu moci informovat o tom, jak se to vlastně řeší. To znamená, jakou roli bude mít schvalující osoba. E, nebude to všechno, e, nebude to všechno za pouze za jeden den, bude to trvat delší dobu, ale mohu říci, že příslušný člověk je velice kooperativní a učiníme všechny kroky, které jsou zapotřebí. Takhle zajistím, že předseda dozorčího výboru nebo předseda dozorčího výboru mi také řekl, že by chtěl, aby tam proběhl interní audit, který má právě zkontrolovat eh, rozpočet, aby v budoucnu také bylo lepší eh, řídit tento rozpočet eh, lepším způsobem. Je to vlastně poměrně malý rozpočet, je důležité, aby tam byla dobrá hodnota za všechny vynaložené prostředky. A ještě předtím, než předám slovo panu Kraftomu, tak bych ještě chtěla učinit jeden takový všeobecný komentář. V současnosti se Evropa nachází ve velice obtížných časech, všichni si to uvědomujeme. V těchto časech jsme všichni procházíme zkouškou, zda dokážeme získat znovu důvěru našich občanů v to, že Evropa může přinášet občanům výsledky. Paní předsedkyně, já rozumím tomu, eh, jak hovoříte o tom, že je důležité, aby ty změny byly hlubší, aby byly rychlejší, já tomu rozumím, ale chtěla bych ještě říct si vám i všem ostatním jste v tomto jednacím sále, že se svými kolegy si všichni uvědomujeme odpovědnost, kterou neseme. Je to odpovědnost, aby Evropa znovu nabyla eh, na důvěře a aby také se to právě dělo tím, že občané zjistí, že jejich peníze jsou vynakládány spolehlivým způsobem a účinným způsobem a děláme všechno, abychom toho dosáhli. A teď dávám slovo ještě mému kolegovi Manfredovi. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla zareagovat na dotaz, který jste položila vy, paní předsedkyně, a ještě další kolegyně. To se týkalo takzvaného zbytkového rizika. Také jste se ptala na spolehlivost statistik členských států a co s tím vlastně můžeme udělat. Takže nejprve, co se týče té zbytkové chybovosti. Zbytková chybovost je vlastně chybovost, která ještě zůstává po té, co už došlo k přepočítání na základě toho víceletého systému. Takže poté máme určité odhady eh, rizikové chybovosti a to je vlastně, je to vlastně určitý odhad do budoucnosti. Máme odhad té rizikové částky, to najdete v té souhrné zprávě. Místo předsedkyně Georgieva o tom hovořila. Je to 3,6 až 5 miliard eur, to je tedy ta ten odhad té rizikové částky. Teď, jak je to s tou korektivní kapacitou? Místo předsedkyně Georgieva zmínila sdělení o ochraně evropského rozpočtu. Tam je velice dobrý přehled preventivních opatření a preventivních nástrojů a zároveň i těch korektivních nástrojů. Komise vlastně úplně poprvé v historii v té shrnující zprávě poskytla odhady které se týkají budoucích eh, korektivních opatření, k nímž může dojít. Eh, my jsme eh, vzali ta čísla, která, se, která vycházela z toho sdělení a také jsme velice podrobně analyzovali. Rovněž se na tom podílal i Evropský účetní dvůr a zamýšleli jsme se nad tím, jak to tedy, abychom tedy ta čísla mohla použít k odhadu do budoucnosti. My jsme vlastně učinili určité ex ante opravy, to znamená opravy, k nímž došlo ještě předtím, než Evropský účetní dvůr dokončil audity, aby nedošlo k dvojímu započtení. Jsou to zde tedy ty, ty opravy, eh, musí, eh, opravy k nímž zřejmě dojde, musí být odečteny z té celkové částky, abychom je, aby nedošlo k tomu dvojímu započtení. Pak jsou tam ještě určité technické úpravy, ale na základě těchto úprav je mm, vlastně by ta částka měla být asi 2,7 miliard. To znamená, my vycházíme z, část, eh, z údajů už od roku 2009 a máme k dispozici informace, které se týkají účinnosti korektivního systému. No a teď je pak je ta otázka toho zbytkového, z té zbytkové chybovosti. Není možné pouze vzít tu kdy k tomu došlo, u jiných je to obtížné a přitom předpokládám, že dostávají stejné částky. Takže k tomu bych chtěla eh, tyto informace. Já nevím, jestli budete na to reagovat hned, ale bylo by vhodné, kdybyste mi co nejrychleji vysvětlili, jak to dopadlo s tímto judikátem z června roku 2015 v souvislosti s strukturálním fondem ERDF. Eh, e Eh, účetní dvůr podle mého názoru nám dal poněkud rozporuplné informace, takže bylo by dobré získat tyto informace co nejrychleji. Eh, Děkuji. Děkuji za všechny otázky a připomínky. My si to zase rozdělíme s panem Kraftem. Nejprve eh, ke článku, eh, nebo ke zprávě podle článku 318. Ta byla přijata v červnu 2015, ale bude eh, tomuto výboru představena generálním tajemníkem komise v lednu během jeho slyšení v rámci absolutoria. Takže to je plánováno jakožto součást postupu absolutoria. Dále k otázce dostupnosti spolufinancování a absence spolufinancování eh, jakožto faktor, který eh, stěžuje eh, implementaci projektu. My jsme poměrně flexibilní v programových zemích a podporujeme je aktivněji, tak, aby mohli čerpat z evropského rozpočtu navzdory obtížím a jak víte, v Řecku, které čelí největším potížím, jsme už na 100% úrovni financování ze strany komise u prioritních programů. To je dočasné uh, uspořádání. Domníváme se, že je zapotřebí, aby existovalo spolufinancování jakožto projev závazku. A uh, musíme si také uh, uvědomit skutečnost, že od doby, kdy to bylo identifikováno jako problém, až do doby, kdy komise učinila akci, existovaly určité problémy, které hrály roli. K tomu ještě více řekne Manfred. K vaší žádosti o přístup k dokumentům. Jak víte, my vždycky velice usilujeme o transparentnost a otevřenost vůči poslancům Evropského parlamentu a zvážíme, jakým způsobem zpřístupnit více dokumentů. Ozveme se vám co nejdříve, jakmile budeme schopni se domluvit s kolegy na patřičném formátu. A nyní dám slovo Manfredovi, aby zodpověděl ostatní otázky. A e, ještě vlastně bych chtěla paní předsedkyně e, zdůraznit, že ve 4.30 začíná trialog o rozpočtu a já budu muset odejít na tento trialog. E, ano, v, to, v tom případě, jestliže ještě další poslanci eh, mě chtějí oslovit, eh, tak eh, možná počkáme ještě s Manfredovým vyjádřením. Ano. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařka, dvě otázky. Před několika měsíci jste byla u nás a diskutovala jste s námi o dohodě o tabáku a také o tom, jak to bude vypadat roku 2016. Vy jste oznámila analyzující zprávu, která měla být eh, zveřejněna ještě do léta. Eh, tato zpráva podle mých informací neexistuje nebo nebyla ještě zveřejněna. Bylo by dobré, aby v případě absoluto, eh, v souvislosti s absolutoriem nás informovala také o svým harmonogramu. My tady máme v parlamentu zprávu ohledně tabákových výrobků, takže bylo by dobré, kdybyste nás mohla informovat o této záležitosti. A nyní bych se chtěl vrátit k tomu, co řekla paní Gresle ohledně dozorčího výboru OLAFu a konfliktu, který vznikl, došlo tady k úniku eh, vlastně informací ze strany OLAFu. Bylo řečeno, že se to nemá nějakým způsobem zveličovat. Paní komisařka řekla, že to je politování hodné, ale že už je to minulost. Vy jste samozřejmě měla kontakt s generálním ředitelem a také s šéfem dozorčího výboru. Dobře, ale když oznamujete um, určité opatření, které umožňuje jak se změnit uh, formát těch uh, subjektů, uh, samozřejmě to má určitý dopad na tento dozorčí výbor. Ale tady nejde jenom o dozor rozpočtu OLAFu, ale také o dozorčí funkci z hlediska zaměstnanců OLAFu. To by mělo být také do toho začleněno a tím to ještě nekončí. Tady proběhly určité věci, došlo k úniku z OLAFu, možná prostřednictvím i generálního ředitele OLAFu. A mezi tím eh, také eh, bezúhonost člena eh, nebo členů dozorčího výboru byla spochybněna. Víte, že se jedná o osobu, která má mezinárodní i národní pověst a nyní e, se tato osoba objevuje v národním eh, tisku v Belgii a pověst eh, tohoto člena eh, dozorčího výboru je ohrožena. Roku 2014 po dobu deseti měsíců tato osoba pracovala v tomto dozorčním výboru, byla předsedou. Samozřejmě, že tedy se tato osoba účastnila mnoha zasedání lidé, kteří žijí a pracují v Bruselu, byli samozřejmě více k dispozici než ostatní, kteří eh, nežijí v Bruselu. Jedná se o člověka, který ještě před tímto unikem z Olafu rozhodl, že tři měsíce výdajů nebudou přiznány, eh, protože eh, by došlo k překročení rozpočtu, který byl plánován na to období. K čemu došlo? je to něco, co bylo organizováno. Já vím už od letního období, že generální ředitel Olafu se zabýval touto věcí. A generální ředitel dokonce živil tento konflikt, který už existuje celá léta mezi dozorčím výborem a Olafem. A není to poprvé, kdy pan Kessler tady činí problémy a vyvolává e, tyto konflikty z hlediska dozorčího výboru při záležitosti komisaře Daliho pan Timmermans eh, musel podat demisi. Eh, pak byly problémy s panem Dodov, který byl také předsedou tohoto dozorčího výboru Olafu. Já chápu, že vztahy mezi panem Kesslerem a současným eh, předsedou Olafu také nejsou jaksi kvalitní nebo dobré. Tato válka by měla skončit. Paní komisařko, já mám dojem, že v této záležitosti dochází k manipulaci. Pan Kessler vede svoji soukromou válku. On nechce, aby tady byla kontrola Olafu. On tvrdí, že dozorčí výbor přehání. Eh, Snaží se vytvořit takové klima, aby eh, se lidé domnívali, že jsou to problémy interní, které souvisí s tímto dozorčím výborem. Jako poslanec Evropského parlamentu. Vím, jaké problémy vytváří pan Kessler ve vztahu k dezorčímu výboru. Ale neznám žádný případ, kde by dozorčí výbor překročil svoje kompetence. Pokud tady byly chyby a omily, tak je nutné, aby to bylo zveřejněno. Já sám neznám žádné chyby nebo omily dozorčího výboru. Už Eh, tři měsíce pokračuje tato válka mezi OLAFem a dozorčím výborem. Sama jste řekla, že Evropa prožívá obtížné období, s tím souhlasím. A máme zde euroskeptiky, ty, kteří nevěří na Evropu. A pokud chceme prokázat, že se mílí, tak eh, musíme umožnit kontrolu úředníků i vysokých úředníků ze strany nezávislých orgánů. A těch pět současných členů eh, dozorčího výboru jsou specialisté, lidé, kteří si zasluhují naši úctu, kteří by měli mít možnost pracovat a kteří by prostě nebyli takto snadno sestřeleni v souvislosti s organizovaným únikem z OLAFu. Pokud chcete i nadále chránit dozorčí výbor, paní komisařko, tak eh, se snažte zajistit, aby bylo možné kontrolovat kontrolory a aby dozorčí výbor mohl realizovat svoji práci kontroly OLAFu a zaměstnanců OLAFu. Thank you. To your first Děkuji vám. Eh, na vaši první otázku. Během léta jsme byli v kontaktu eh, s členskými státy a žádali jsme je o zpětnou vazbu ohledně jejich zkušeností eh, s implementací tabákových dohod. Obdrželi jsme zpětnou vazbu od 20 členských států, což považujeme za dostatečné k tomu, abychom dokončili eh, hodnocení. Stále ještě plánujeme dokončit a zveřejnit toto hodnocení v současném právě probíhajícím čtvrtletí. Myslím, že jsme k tomu přistoupili velice zodpovědně, neuspěchali jsme to, neučinili žádné přek, nebo ukvapené závěry, neproběhly žádné kontakty mezi tím se společností Philip Morris takže my jsme tedy obdrželi zpětnou vazbu od členských států, tu potom budeme integrovat do celkového hodnocení a na jeho základě e, učiníme rozhodnutí o tom, jaký krok bude třeba podniknout. K vašemu druhému bodu. Pokud vy nebo kdokoliv jiný má nějaký důkaz, komu jsem eh, nechala uniknout informace a jak k tomu došlo, eh, tak eh, to bych opravdu ocenila jakékoliv informace. Jak říkám, ze začátku bylo velice nešťastné, že něco, co je opravdu velice drobná rozpočtová položka, začalo takto žít vlastním životem. Já s vámi souhlasím v tom, že vzniklo nepřipustitelné napětí, které stále roste, tedy napětí mezi zprávou OLAFu a dozorčím výborem OLAFu. V rámci meziinstitucionální výměny názorů, která proběhla nedávno, jsem eh, přednesla návrh, který se dočkal podpory, a sice, že požádám dozorčí výbor, a OLAF, aby velice konkrétně identifikovali, jaké jsou problémy, u kterých se domnívají, že docházejí k rozdílným výkladům ohledně role eh, dozorčího výboru a poté zažádáme o právní stanovisko, abychom to mohli ukončit. Eh, diskutovala jsem o tom s předsedou eh, Piostym, s předsedou dozorčího výboru OLAFu dnes ráno. Ten to podporuje. Hovořila jsem samozřejmě také s generálním ředitelem. Ti oba se k tomu staví pozitivně, k tomu, že je zapotřebí racionálním způsobem postupovat vpřed a dospět k dohodě, která by nám umožnila eh, uzavřít otázku pracovních, pracovního režimu OLAFu a dozorčího výboru. Je pravda, že to má negativní dopad na morálku zaměstnanců OLAFu. A člověk, který, jakožto člověk, který má na starost zaměstnance OLAFu, bych byla ráda, kdyby se to pragmaticky vyřešilo dohodou ohledně toho, jak bude své funkce plnit dozorčí výbor a co přesně to znamená v rámci dohody mezi oběma stranami. Nabídla jsem také, eh, že pokud to bude užitečné pro předsedu eh, dozorčího výboru a eh, generálního ředitele Olafu, tak jsem nabídla, že budu hrát roli v úvahách o ukončení těchto probíhajících diskuzí o pracovních uspořádáních. Já jsem k tomu ochotná ať už tak, že budu přítomná u těchto diskuzí, anebo eh, s nimi provedu debriefing po ukončení diskuzí, jakožto strana zainteresovaná, ale neutrální. Eh, Parlament mě požádal, abych do konce roku eh, dokončila pracovní podmínky a já dělám vše, co je v mých silách, ale eh, jak už jsem eh, říkala eh, členům mezi, nebo těm účastníkům meziinstitucionální výměny názorů, v tuto chvíli platí vlastně, že můžete přivést koně k vodě, ale nemůžete ho donutit, aby se napil. Takže tímto bych mohla apelovat na dozorčí výbor i na OLAF. Zkrátka říkat jim, prosím, napijte se té vody najdeme nějakým způsobem e, pragmatická opatření. Protože není opravdu v ničím zájmu, aby pokračovalo toto nepřátelství a nedůvěra. Když jsem hovořila s předsedou dozorčího výboru o té poslední výměně názorů, e, tak to bylo poměrně vášnivé, hodně se hromadili vášně. Já jsem e, od něj pochopila, že pro ně to byla záležitost důvěry. Důvěru je třeba obnovit a pokud se nám to nepovede, tak, tak vlastně neplníme svůj úkol vůči našim institucím. Já se domnívám, že všechny institucionální kroky, které lze učinit, abychom ty vztahy eh, jak si ochladili na přijatelnější úroveň, ty, všechny takové kroky je třeba podniknout. Eh, já už jsem zmiňovala zaměstnance, nebo toho, který autorizuje výdaje v OLAFu. Eh, dále je tu otázka eh, sekretariátu a to jsou otázky obtížnější na řešení. My máme nařízení o OLAFu a podle něj sekretariát je součástí eh, struktury OLAFu a nařízení OLAFu říká, že eh, sekretariát je poskytován úřadem a my to musíme nějakým konstruktivním způsobem ošetřit. Máme tu nový návrh, eh, který právě zkoumá naše právní služba. Doufáme, že tento návrh bude fungovat. Ale celkově bych chtěla apelovat na to, abychom se všichni zhostili své odpovědnosti a pokusili se ochladit tu debatu tak, aby byla soustředěnější, když jde o něco tak důležitého, jako je fungování OLAFu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Mnohokrát děkuji, paní místopředsedkyně. E, samozřejmě je tady pořád trošku jaksi špatný špatná dochuť eh, této záležitosti. My prostě nemůžeme tento problém nechat projít bez povšimnutí. Takže jsme napěti, co se teď bude dít. V každém případě to nemůže pokračovat takto dále. A proto bych chtěla srdečně poděkovat za to, že jste byla tady s námi. Já vím, že musíte odejít. Trialog o rozpočtu nepočká. Mnoho úspěchů. Eh, s panem Kraftem budeme ještě chvíli pokračovat, ale než budete odpovídat na tuto otázku, tak bych chtěla ještě k tomu připojit další dotaz. A sice ohledně zprávy, kterou se pravděpodobně eh, vypracoval, eh, tedy ochrana finančních, finanč, finančních zájmů, finanční korekce. V tabulce číslo 2 jsou určitá čísla a v tabulce 3, 3, 3 jsou také čísla a tady to nekoreluje. 333 to je evropský rozpočet, tam se hovoří o finančních korekcích a e, tam jsou odpovídající částky. Týká se to roku 2014 a tabulka 3 říká 736 eh, a v té první tabulce eh, byla částka nad 900, takže eh, si to tady nesedí. Jinak všechny, všechna ta čísla si odpovídala, takže k tomu vám blahopřeju. V každém případě je tady určitý rozpor mezi těmito tabulkami. Concerning the figures, uh... Se týče těch čísel, Nejprve bych chtěl odpovědět na čtyři otázky paní Ayali Sender. Ptala jste se, proč ve svém sdělení o ochraně rozpočtu EU nezveřejňujeme čísla, která se týkají zpětně získaných částek členských států. Takže možná to také stručně vysvětlím. My jsme tedy vůbec, proč jsme vlastně zveřejnili toto sdělení o ochraně rozpočtu EU? Tam jsme chtěli informovat o všech akcích, které dělá Evropská komise za účelem ochrany rozpočtu EU, aby nedocházelo k vynakládání financí, které nejsou v souladu s právem. Pak tam jsou finanční korekce, které se, nebo hovoříme tam o členských státech, které nemají řádnou zprávu tohoto systému Komise se domnívala, že je důležité, aby tam byly tabulky, kde budou částky za každý členský stát. To zde tak znamená, že okamžitě uvidíte, jaká je situace v každém členském státu. Co se týče těch eh, zpětně získávaných částek, to jsou částky, kde finanč- koneční příjemci získali ty částky neoprávněně nebo nelegálně, takže musíte částky vrátit. Domníváme se, že zde to není tak zajímavé, abychom přesně věděli, z jakého členského státu jsou ti konkrétní e, koneční příjemci. Teoreticky bychom tuto informaci mohli poskytnout, ale nevíme, e, zda to má nějaký smysl. Můžeme však provést analýzu i společně s vámi, zamyslet se nad tím, zda taková informace by, by také mohla být poskytnuta. Dále, otázka, která se týkala případu, nebo případů, kdy členský stát nebo členské státy stáhly nějaký projekt nebo program eh, kvůli tomu, že tam vlastně nebylo žádné spolufinancování. A opět můžu říci, že to vlastně nesouvisí s tím tématem ochrany rozpočtu EU. A proč? Protože členský stát sám stáhl ten projekt. Čili tam nedošlo k žádným neoprávněně vyplaceným částkám. Pokud někde došlo k neoprávněně vyplaceným částkám, třeba členský stát mm, třeba předstíral, že má k dispozici finance na spolufinancování a neměl je, tak potom by to v tom sdělení určitě uvedeno bylo. Dále, co se týče toho subjektu IMG, paní místo předsedkyně už o tom vlastně hovořila, co se týče těch dokumentů, o které jste, nebo které žádáte přístup k dokumentům, mohu říci, že jsem hovořil s paní Gresle, s vaší předsedkyní, a můžeme říci, že co se týče těch starých eh, případů, které ještě probíhají, tam jsme, ehm, tam jsme analyzovali, eh, jaká je ta výše těch prostředků a kdykoliv najdeme nějaký příklad, kde se zdá být problém s legálností a správností, to znamená, že, že kde tedy by mělo být eh, kde by měly být na, ty peníze nahrazovány nebo kde se bude docházet k určitým kompenzacím v budoucnu, tak tam by se o tom, tedy tam by to bylo Eh, zveřejněno. Čili my eh, ještě to je ta poslední věc, ta se týkala období 94-99, tak tyto věci, tyto případy se týkaly finančních oprav, které uvalila Evropská komise. Je důležité si uvědomit, že v roce 2006 Legislátor eh, schválil nová pravidla, která se týkaly postupu při finančních opravách. Před rokem 2006 žádná přesná pravidla toho eh, neexistovala. A mm, bylo tam to šestiměsíční období. Eh, od roku 2007 do roku 2013 tedy byla stanovena tato nová pravidla, to znamená slyšení plus ještě šestiměsíční lhůta. Komise také přijala rozhodnutí, které se týkalo těch oprav 94-99 v roce 2008 až 2010 a Soudní dvůr rozhodl v roce 2015, že to nařízení, jež bylo schváleno v roce 2006, má platit retroaktivně i na to období 94-95. Takže to je stávající situace. Komise nyní analyzuje dopad tohoto rozhodnutí a rozhoduje se, jak to, co má co být učiněno v budoucnu. Dále, eh, co se týče toho čísla, které jste identifikovali, je to vlastně to číslo, kde to není v souladu s tou eh, zprávou syntézis a to číslo v té zprávě o ochraně rozpočtu je to číslo jiné. Tak eh, ptali jste se, jak je tam možný takový rozdíl. Jedná se o 93, 903 milionů eur, to bylo v tom sdělení. A to číslo obsahuje pouze ehm, čísla, která máme u zdroje. Když toto druhé číslo, které jsme citovali, tak tam jsou zahrnuta už i ta všechna zpětná inkasa, o kterých bylo rozhodnuto. Doufám, že mé rozhodnutí, eh, pardon, že mé vysvětlení bylo dostatečně přesné a dostatečně jasné. Já se musím ještě zeptat, protože ty correction and source, mus, to musí být menší číslo než to ostatní. Takže je to opačně. In, in principle, yes, in ano, v zásadě ano, v zásadě máte pravdu takže možná jsem to nevysvětlil úplně přesně. Takže já navrhuji, abych vám to napsal písemně, že tedy vám poskytnu písemné, roz, písemné vysvětlení toho, proč je tam takový rozdíl. Děkuji, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji. Děkuji, takže to dostaneme. Takže tady už se další nikdo nehlásí, tím jsme dokončili tento bod. Já bych chtěla srdečně poděkovat za tuto výměnu, kterou jsme měli. V tom budeme pokračovat. Obávám se, že se opět uvidíme. A pokračujeme dále s programem. Nyní máme hlasování ohledně zprávy provádění Evropského nástroje mikrofinancování Progres. Navrhovatelkou je Ines Ayla Sender. Chce paní navrhovatelka vystoupit? Ano, eh, budu velmi stručná, abychom mohli přistoupit eh, k hlasování. Jedná se o stanovisko pro výbor Emplua. E, týká se nástroje mikrofinancování Progres. Je to nástroj, e, který byl e, přizpůsoben situaci, kterou jsme mapovali několikrát. Jedná se o konkrétní nástroj, který má být používán pro velmi malé eh, podniky, zvláště po období krize. A cílem je nebo bylo právě přizpůsobit toto financování potřebám těchto podniků. A jak si vypíchnout tento nástroj, který velmi dobře fungoval v Indii od svého eh, vytvoření. Umožnilo to emancipovat eh, ženy a používali ho také rodinné podniky. A tento mikronástroj se eh, prokázal jako výkonný. Šlo o to, aby komise přizpůsobila tento nástroj potřebám těch mikropodniků a potřebám v oblasti tohoto mikrofinancování. Takže já vám chci poděkovat za vaše pozměňovací návrhy, kolegové. Udělala jsem, co bylo eh, v mých silách, abych zohlednila vaše stanoviska, abych případně eh, se dopracovala ke kompromisům. Někteří kolegové eh, chtěli obhajovat tento nástroj a abstrahovat od některých eh, problémů, které eh, s tímto nástrojem souvisí. Já bych eh, v žádném případě nechtěla nějakým způsobem podkopávat nebo oslabovat tento nástroj. Přesně naopak, chtěla jsem ho chránit před všemi možnými riziky. My všichni víme, o co jde. Víte, že pan Yunus eh, byl předmětem určitého útoku, nebudu říkat ze strany koho, ale Někteří kolegové se domnívali, že mikrofinancování je něco, eh, čím bychom se neměli tolik zabývat. Já jsem se tedy vyjádřila proti pozměňovacím návrhům, které šly tímto směrem a které nějakým způsobem umenšovaly pomoc, která vyplývá z tohoto nástroje. Eh, můžeme podporovat tento nástroj, ale musíme mít na mysli prevenci a také korekce. V každém případě vám děkuji za vaši pomoc. Chtěla bych poděkovat také sekretariátu výboru za veškeré porozumění a pomoc. Ano, takže bereme toto na vědomí a začínáme hlasovat. Pozměňovací. Nejdřív eh, musíme zjistit, kolik nás tady je. Eh, někdo zapomněl svoji kartu? Máte všichni vaši kartu? Vyzkoušíme hlasování, abychom věděli, kolik lidí tady je, prosím. Takže všichni hlasovali. Děkuji. Takže test je u konce. Je to v pořádku? Dobře, výborně. Takže začínáme. Jednička, pozměňovací návrh jednička, jedn, eh, pro, <laughs> proti. Není to příliš přehledné, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo jedna. Hlasujeme nyní, hlasování je u konce. Přijato. Pozměňovací návrh číslo dvě. Pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo tři. Pro, proti, zdržel se přijato, čtyři pro, proti, zdržel se přijato, pět pro, proti. Můžeme elektronicky? Prosím, pět elektronicky. Hlasování u konce. A je to přijato. Návrh 6 pro, proti, zdržel se přijato, 7 bylo staženo, 8 pro, proti, zdržel se, přijato, 9 pro, proti, zdržel se, přijato, 10 pro, proti, zdržel se, přijato, 11 pro, proti, zdržel se, přijato, 12. Má tam ústní e, návrh, je někdo proti, není tomu tak, takže hlasujeme o celém návrhu pro, proti, zdržel se, přijato. 13. Pro. Proti Budeme to ověřovat. Myslím si, že to byla většina, ale ověříme elektronicky. Hlasování je u konce. Přijato. Promiňte. Prostě nebylo to úplně zřejmé. 14 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 15. To je kompromis číslo 1. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 6 takže kompromis je přijat. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro. 18, ano, pro, proti. Ověříme elektronicky. Myslím, že to bylo přijato, ale ověřujeme elektronicky. Jeden hlas schází. Ano, u konce Přijato. 17. Ne, odpadá. Kompromis číslo 2 pro. Proti, zdržel se, přijato. 19 a 20 odpada, odpadají. Kompromis 3 pro. Proti, zdržel se, přijato. 21 a 22 odpadají. Máme 23, dvě části. První část pro proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti. Můžeme to věřit? Ano, hlasování u konce a zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se přijato, 25 pro, proti, zdržel se. 25 elektronicky hlasujeme. Nyní. Myslím, že to bylo přijato. Ano, je tomu tak. Takže hlasování je u konce, je to přijato. 26 pro. Proti. Můžeme to ověřit. 26. Myslím, že to bylo přijato. Ale je to přijato. 27 pro proti, zdržel se, přijato. 28 pro, taky ověříme elektronicky. 28 hlasujeme elektronicky. Hlasování u konce. Zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, přijato. A teď konečné hlasování jmenovitě. Elektronicky hlasujeme teď. Ano, hlasování u konce. 24 ku 0. Blahopřejeme paní navrhovatelce. No. Alle Kolleginnen und Kollegen, die Drazí kolegové, pokračujeme dál. I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 Ich möchte gerne weitermachen. Takže já bych rád pokračovala dál, pokud jste na to duševně připraveni. Takže jsme nyní u bodu 5 našeho pořadu jednání a budeme se zabývat studií na téma finanční nástroje v rámci politiky soudržnosti a budeme si klást otázku, zda členské státy a vybrané finanční instituce respektovali finanční zájmy EU. Spravodajem je pan Pirinsky, je to zajímavá studie. A kolegové, kteří realizovali tuto studii, jsou také zde. Já je srdečně vítám. Brzy dostanete slovo, abyste nás mohli seznámit s touto studií. Pane Pirinský, nebo chcete něco k tomu říci? Můžete vystoupit, jestli chcete. Děkuji, paní předsedkyně. Takže máte slovo. OK, go ahead. Ano, děkuji. dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych se představila. Eh, jmenuji se Claire Dechler a zastupuji zde výzkumné středisko. Budu eh, hovořit, eh, nebo představím tu první část naší zprávy, naší studie, která se týká finančních nástrojů. Říkala jsem si, že by bylo dobré na úvod nejprve velice stručně připomenout, jaké finanční nástroje máme k dispozici a také jaká, jaké je vlastně odůvodnění pro jejich použití. Hovoříme zde o finančních nástrojích specificky v kontextu politiky soudržnosti. Komise zde prosazuje tyto finanční nástroje, co by určitou alternativu k využívání grantů. Většinou um, si to, jsou to buď půjčky, záruky nebo soukromý kapitál ale jsou tam také různé ještě varianty těchto tří nástrojů. Pokud mají financovat, pokud mají fungovat, tak ten projekt musí být životaschopný a musí také generovat určité eh, výsledky, určité příjmy, aby tedy se z těch příjmů nakonec mohl eh, ten eh, nástroj zpětně zaplatit. Provádění nebo čerpání většinou vyžaduje určité prostředníky, čili finanční zprostředkovatele. Využití finančních eh, nástrojů podporuje komise, a to má proto několik argumentů, eh, usiluje tedy o udržitelnost, jde o to, že prostředky, které jsou půjčeny, jsou pak eh, navráceny zpět do rozpočtu a tím se tedy prosazuje politická koncepce, která může vlastně pokračovat. Ty prostředky se opět mohou půjčovat dalším subjektům. Dalším eh, argumentem je to, že tento projekt posílí kvalitu, nebo celkově se posílí kvalita projektu, protože se tam musí postupovat s péčí řádného finančního hospodáře. No a také třetím argumentem je to, že celkově se zde usiluje o větší účinnost a efektivnost, protože tam také může docházet k přilákání i soukromého, soukromých investic. Když se podíváme na trendy, tak vidíme, že finanční nástroje se používají stále více a je to tak, bude to tak zřejmě i v budoucnu. V současném období je to asi 17 miliard, eh, které tedy byly využity členskými státy ve formě finančních nástrojů, ale zatím je to pouze malý podíl celkového rozpočtu Evropské unie na politiku soudržnosti, protože celkově je to asi 347 um, ehm, miliard, takže tato částka tvoří velice malý podíl. Stručně se můžeme podívat také na trendy v jednotlivých zemích. Takže jak by se, byste asi očekávali, Spojené království, Německo a Itálie jako největší tři země také mají největší podíl v tom využívání finančních nástrojů. Nicméně to využívání finančních nástrojů je nerovnoměrné. Například Francie využívá jenom pouze málo tyto finanční nástroje, zatímco Itálie třeba eh, využívá tyto finanční nástroje do zvlášť velké míry. Pokud se podíváme na stávající období, tak finanční nástroje se využívají zejména na podporu podniků, zvlášť malých a středních podniků. A vidíte, že téměř polovina finančních nástrojů se, jsou ve formě půjček pro malé a střední podniky. Dále se to používá také na projekty energetické účinnosti, rozvoje měst. Nicméně e, celkově to jsou také poměrně, je to poměrně malý podíl celkové situace. Ještě mi dovolte pár slov o prováděcích strukturách, protože to je jednou z takových e, novinek tohoto systému. Klíčovými rysy je to, že řídící orgány sepisují smlouvu s holdingem a také se s finančním zprostředkovatelem za účelem toho, aby mohla být poskytnut ten finanční nástroj tomu konečnému příjemci. Důležitá věc je ta, že ten konečný příjemce není firma nebo projekt, je to vlastně fond, to znamená, je to buď ten finanční zprostředkovatel, anebo ten holding. Co se týče prostředků, které byly čerpány do dneš, k dnešnímu dni, tak, jak už jsem hovořila, jsou to hlavně ty tři oblasti, zhruba 12 miliard Máme k dispozici údaje, které komise zveřejnila minulý týden, takže zhruba 12 miliard až 14 miliard bylo vyplaceno do eh, fondů, které mají podporovat investice do podniků, takže ta kapitola podniky. O, od roku 2013 bylo investováno 6,5 miliard, dnes už je to asi 8,5 miliard čísla, která se týkají oblasti rozvoje měst a energetické účinnosti, jsou mnohem menší a ukazuje to také i, že ty prostředky nebo ty nástroje jsou také používány do mnohem menší míry v těchto dvou oblastech. Vidíte, že poměrně velký podíl prostředků zůstává e, tedy v těch fondech nebo v těch holdingových fondech. Taková tedy byla situace ke konci loňského roku. V této studii jsme rovněž zkoumali stávající odbornou literaturu, z níž vyplynuly eh, určité závěry. Byť se ty finanční nástroje používají pouze krátkou dobu, tak se ukazuje, že posuzování finančních nástrojů je nesmírně složité, je to velkou výzvou a vede to také i k, ke spožděním v provádění období 2007 až 2013 byl ten regulatorní rámec takový poměrně slabý, nejistý. Eh, byla tam také různá vysvětlení kokofů. Nicméně opravdu celá ta situace i to provádění těchto finančních nástrojů bylo v takové nejisté atmosféře. Evropský účetní dvůr také upozornil na celou řadu velkých nedostatků ve své zprávě, která se týkala právě využívání finančních nástrojů, zejména u eh, malých a středních podniků, u spolufinancování a u politiky soudržnosti. Jednou z takových největších problémů bylo to, že v té původní právní úpravě nebyly žádné požadavky na výkaznictví ohledně finančních nástrojů. Pak se to tam dostalo při pozdějším novelizaci Nicméně zatím eh, ty, eh, zatím ta situace není příliš dobrá a ta kvalita těch dat eh, je slabá. Upozornil na to i Evropský účetní dvůr, ale v tom období 2014-2020 už se ty nedostatky vyřešily v těch dalších nařízeních. Ve studii jsme se rovněž zaměřili na osm případových studií, vzali jsme si, eh, soustředili jsme se na osm operačních programů, eh, usilovali jsme o rozmanitost, o různou velikost a také o různé zaměření politické koncepce, ale eh, všechno se to soustředilo na regiony konvergence, což byl také požadavek. Jak vidíte, tak ta velikost se významně liší těch operačních programů a liší se také i ta výše finančních prostředků, například v Bulharsku asi 30 bylo využito na ty finanční prostředky, zatímco v jiné oblasti to bylo pouze asi 4 takže je tam také velké rozpětí, velká, velké rozdíly v tom, jaký e, důraz je kladen na finanční nástroje v rámci těch jednotlivých operačních programů v jednotlivých zemích. Ještě mi dovolte takový stručný úvod do těch přípravých studií, nebudu o tom hovořit příliš podrobně, ale musím říci, že minulý týden komise zveřejnila aktualizovanou schrnující zprávu která pokrývá celé období až do roku 2014, do konce roku 2014. Čili některé ty údaje se změnily. Například v Bulharsku se zdá, že prostředky byly do mm, víceméně vyčerpány. Stejně tak i v Německu, Estonsku, které využívaly finanční eh, prostředky na energetickou účinnost. A zase naopak třeba v Itálii eh, se ta míra prostředků zvýšila. Hmm, nicméně do, do konce roku 2014 bylo využito pouze 353 milionů, to znamená Jedná se pouze asi pouze o třetinu těch původních eh, prostředků. Ve Španělsku to je podobné. Sice se očekávalo, že, bude, že dojde k investici všech prostředků, nicméně zatím k tomu ještě nedošlo. V Rumunsku došlo k, vel, k, vel, k velkému pokroku 17 milionů ze zhruba 150 eh, milionů už bylo vyčerpáno a u Slovenska je to tak, že tam ty prostředky byly plně investovány. Na snímku si také můžete povšimnout, že došlo i k reinvestici některých prostředků. Máme, s, s údaji máme určitý problém. My se snažíme zjistit, jak je to vlastně s těmi prostředky, které pak byly splaceny, třeba malými a středními podniky nebo městem, tak my vlastně nevíme, kolik těch peněz je splaceno a někdy vlastně se ty peníze připočítají k závazkům operačního programu, takže tam dochází ke špatnému výkladu ehm, těch požadavků na výkaznictví, takže pak je obtížné zjistit, jak to vlastně s těmi prostředky bylo. Hlavní, eh, hlavní závěry studie v podstatě potvrzují do velké míry to, co už eh, víme z odborné literatury. Eh, řídící orgány se velice rychle naučily všechny hm, tyto věci. Došlo tam ehm, ovšem k určitým opožděním a také tam to, také to mohlo vést i k určitému, tedy k tomu nedostatečnému čerpání eh, prostředků v určitých případech. Je také vždycky velice obtížné stanovit přesně, kolik bylo investováno těmi konečnými příjemci, ať už to byly malé a střední podniky, nebo ať už to byl nějaký konkrétní projekt. Pak tam jsou ty eh, určité revolvingové částky, pak tam jsou také pop, manažerské poplatky. To nespadá pod tu eh, povinnost eh, podávat o tom výkazy, takže tam ty informace jsou dost eh, omezené. Ale celkově navíc ten systém monitorování je poměrně slabý. Také je tam poměrně malé zjišťování údajů, máme k dispozici málo údajů, takže musíme také Eh, ta, ty údaje zjišťovat z různých zdrojů, což je dost obtížné. Eh, můžeme, můžeme také říci, že řídící a kontrolní systémy zatím nejsou dobře nastaveny na finanční nástroje. Celá řada řídících orgánů, s nimiž jsme hovořili, eh, mluvili o tom, že je tam také důležité navýšení kapacity. Co to vlastně nové věci, Mm, kdy se vlastně zapojuje soukromá sféra do této oblasti. Klíčovou, klíčovým ponaučením, které jsme si odnesli, je tedy nutnost eh, být flexibilní, finanční nástroje musí být eh, uplatňovány flexibilně, finanční nástroje začaly být uplatňovány na základě finanční krize a musely se uspůsobit eh, kontextu. V té době byly problémy s bankovním sektorem banky začaly být velice obezřetné v té době. E, zároveň je důležité, aby ten systém byl stabilní a jasný. Souvisí to tedy s nutností jasného e, právního rámce je také důležité, aby všechny ty orgány věděly, jak mají provádět tyto finanční prostředky. Dále je důležitá efektivní komunikace mezi celou řadou partnerů. Máme tam ten řídící orgán, finanční zprostředkovatele, manažery holdingů a pak i ty konkrétní, pak tedy podnikatelská sféra. Hovořila jsem o nutnosti budování kapacit, takže o tom už teď nebudu hovořit podrobněji. Také jasně vyplynulo, že je zapotřebí lepší monitorovací systémy, abychom rozuměli těm jednotlivým pochodům. A nakonec ještě musíme eh, k použití nebo k využívání finančních nástrojů zaujmout holistický přístup. Nejedná se pouze o vynakládání prostředků, ale musíme vytvořit eh, takový speciální ekosystém, který také bude pomáhat firmám, bude jim poskytovat poradenství, bude jim také činit eh, různé nabídky, bude jim hovořit, eh, bude informovat také třeba o možnostech eh, finančních prostředků, které mohou čerpat. Děkuji a předám slovo kolegyni. Thank you. Thank you. Děkuji, Fiona. Dobré odpoledne všem. Eh, já se jmenuji Claire Deher a zastupuji tady European Policy Center, tedy think tank se sídlem v Bruselu. Eh, my jsme měli to potěšení se účastnit této studie. Já se s vámi podělím o některé závěry a ponaučení, eh, které jsme z naší studie vyvodili. Nejprve důležité je, abychom si uvědomovali, že tato studie se soustředuje na minulé programovací období, tedy 2007 až 2013, a že některé nedostatky, které nyní e, zdůrazňujeme, už byly mezi tím odstraněny tím, že nastaly změny v evropské legislativě a vznikla nová nařízení. Další věc, o které tady už padla zmínka, je eh, problém s dostupností dat. To je způsobeno mimo jiné také tím, že eh, většina dat se poskytuje dobrovolně eh, ze strany spravujících orgánů a proto musíme řešit problém se špatnou kvalitou dat. Dalším aspektem je to, že dopad výdajů není přesně ne, ne, nebyl přesně změřen, zhodnocen v době této studie, ale vidíme tady nebo zjistili jsme z různých interview, které jsme provedli se zainteresovanými stranami a spravujícími orgány, že ten obrázek, který plyne z případových studií, je obecně vzato pozitivnější e, než vyplývá z dostupných dat a z literatury k tomuto tématu. Může to mít několik důvodů. Za prvé to, že výběr eh, regionů pro eh, tyto studie byl proveden na základě toho, že se v nich využívaly finanční instrumenty v těchto regionech. Takže v podstatě jsme vybrali regiony, které měly větší kapacitu na implementaci finančních nástrojů. Ta data eh, jsou uváděna přímo těmi orgány a právě tak jiní aktéři, eh, kteří data poskytují, patrně eh, jak si tíhli k tomu, aby o implementaci svých projektů referovali pozitivněji ve svých regionech. Nyní bych chtěla projít eh, jednotlivé otázky, eh, o které jsme byli požádány, abychom je zodpověděli. Eh, začala bych tou první. A sice zda finanční nástroje jsou prostředkem na posílení výkonnosti politiky soudržnosti. ale také zda finanční nástroje lépe ochraňují finanční zájmy Evropské unie. Celkově to jsme zjistili z našich případových studií, že finanční nástroje eh, přispívají k politickým cílům Evropské unie. Stojí také za zmínku, že finanční nástroje jsou čím dál atraktivnější pro regiony a pro členské státy. vzhledem k současnému období fiskálních eh, omezení. Pravda je ale eh, také to, že finanční nástroje fungují lépe v některých oblastech a u, určitých cílových skupin, zejména u malých a středních podniků. A fungují také lépe pro, u určitých typů projektů. Existují tedy e, určité podmínky, za kterých e, je pravděpodobnější, že finanční nástroje budou mít úspěch e, oproti jiným sektorům, kde je pravděpodobnost úspěchu nižší. Je důležité si uvědomovat, že ve srovnání s granty je pravděpodobnější, že finanční nástroje budou vynaloženy na zlepšení produktivity a e, zvýšení příjmů což je také zapotřebí brát v potaz, když se rozhodneme využívat finanční nástroje pro e, konkrétní projekty. jsou, tu, nebo jsou, jsou zakotveny v tržních principech, na rozdíl od grantů. Nicméně z nazbíraných dat nám vyplývá, že eh, je tu nízká úroveň proplácení a poměrně nízká úroveň opětovného využívání fondů. Eh, je poměrně nejasné zatím, proč k tomu dochází. A e, možná, že to má e, důvody v rané fázi procesu. K druhé hlavní otázce této naší studie. Ta se týkala různých rolí a e, funkcí jednotlivých zapojených aktérů. To už bylo zmíněno v první části této prezentace. A sice, že panuje obecný nedostatek eh, poznatků a zkušeností od jednotlivých eh, aktérů, kteří se účastnili procesu a jednotlivých fází životního cyklu finančních nástrojů. Pokud jde o eh, design například, tak hlavním nedostatkem, kterého jsme si všimli, je nedostatečná integrovanost eh, hodnocení GAP s operačními programy. V mnoha případech tedy hodnocení GAP a operační, a operační programy se provádějí nezávisle na sobě a je zapotřebí to integrovat. Pokud jde o implementaci, tak tady zase všichni aktéři zmiňují, že je potřeba eh, jas, jasnějších pravidel a také eh, pevnějších pokynů ze strany Evropské unie. Opravdu je to tak, že v implementační fázi je velice málo informací obsaženo v nařízení, takže je zapotřebí eh, větší jasnosti. Pokud jde o monitorovací fázi, tady eh, je zapotřebí více eh, technické kapacity v terénu. Mnoho eh, správních orgánů nemá žádné expertní zkušenosti se sběrem dat. Zároveň je potřeba lepší identifikace vhodných indikátorů v operačních programech. A v neposlední řadě, pokud jde o kontrolu a audit, Tady eh, je ten systém poměrně eh, nekvalitní. Eh, například neexistovala žádná data ohledně chybovosti u finančních nástrojů, ale pouze u grantů. A e, různí aktéři také vyzývali ke vzniku nějaké platformy ke sdílení know-how a osvědčených postupů. E, teď k poslední otázce e, naší studie a sice zda e, členské státy a příjemci jsou připraveni využívat finanční nástroje. Z dosavadních ponaučení a zkušeností získaných v celém programovacím období e, plynou užitečné poznatky ohledně toho, jak eh, vytvářet finanční nástroje v budoucnu rychleji. Nicméně je zapotřebí eh, vylepšit legislativu tak, aby byla jasnější. A naši respondenti často také uváděli problém eh, složitosti složitosti eh, při kombinování evropské legislativy s národními legislativami. Ale zase myslím si, že je nutné zdůraznit, že eh, regiony, které byly předmětem eh, případových studií, jsou právě ty, které ví nejvíce o finančních instrumentech a které vědí zda, kdy a jak je používat. Mohlo by také tedy být užitečné zahrnout názory eh, i dalších regionů a dalších tamních aktérů. Pokud jde o výzvy, které jsou před námi, eh, má kolegyně už se o některých z nich zmínila. Je zapotřebí zlepšit koordinaci mezi jednotlivými aktéry je zapotřebí eh, navazovat úzké kontakty eh, mezi těmito aktéry, a to nejen pokud jde o eh, design finančních nástrojů, ale opravdu v průběhu celého životního cyklu finančního nástroje. Důležité je také šířit povědomí na místní úrovni a posilovat technickou kapacitu pro tyto nástroje. Je zapotřebí posílit právní jistotu a také najít správnou rovnováhu mezi flexibilitou a e, odpovědností, ale bez navýšení byrokracie. Protože administrativní zátěž je už teď poměrně vysoká A většina našich respondentů se zmínila také o tom, že by to mohlo mít odrazující účinek pro eh, investice soukromého kapitálu. Takže závěrem domníváme se, že finanční nástroje jsou atraktivní cestou eh, k implementaci eh, cílů evropské politiky a že vlastně ta cyklická povaha těchto nástrojů e, spolu s účastí soukromého sektoru může být významnou přidanou hodnotou v plnění ekonomických cílů. Přesto je ale třeba si uvědomovat, že finanční nástroje jsou široký pojem. a že je zapotřebí hodnotit je případ od případu. A domníváme se, a to je jeden z hlavních závěrů studie, že finanční nástroje nejsou všelékem, ale že musíme zkoumat konkrétní podobu eh, jednotlivých finančních nástrojů a zjišťovat, zda vyhovují konkrétním potřebám v terénu. E, tady tedy skončím a e, těším se na vaše připomínky a poznámky. Děkuji. Já, vielen Dank. Eine wirklich... Mnohokrát děkuji. To je opravdu velmi zajímavá studie, velmi dobrý nápad. Opravdu pan zpravodaj má slovo nyní. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já se k vám připojím s těmi díky určenými autorům této zprávy a studie. Jak bylo zmíněno, tak eh, během uplynulých měsíců jsme se několikrát setkali. Myslím si, že ty věci, které, o kterých se dnes hovořilo, tak to jsou vlastně věci, na nich se shodneme s autory zprávy. Dovolte mi zaměřit se na aktuální důležitost této zprávy. Uh, kontextu eh, té doby, která nás teď vlastně čeká. Mám před sebou dopis, který jste napsal asi před rokem komisi. Bylo to poté, kdy nový předseda komise představil svou agendu pro růst, eh, společnost a demokracii. A v tomto sdělení, nebo v tom dopisu jste říkala, že by bylo zajímavé dozvědět se, jaké nástroje a jaké mechanismy chce komise Eh, využít právě na to, jak bude financovat ten Junckerův fond ve výši těch 300 miliard eur. Bylo tam řečeno, že se musíme soustředit na správnou eh, finanční zprávu eh, v těch stěženích iniciativ programu Evropa 2020, tehdy tam existovaly určité podmínky a konkrétně v tom textu jste hovořila o tom, že ty finanční nástroje musí být využity s velkou opatrností, protože jejich účinnost a efektivita je podle Evropského účetního dvora často oslabena nedostatečným právním rámcem, což souvisí i s, nebo zejména v té oblasti strukturálních fondů. Myslím si, že tato zpráva je velice um, dobrá a snaží se posoudit, jak členské státy a jak finanční instituce ve spolupráci s komisí zajišťují správné a hladké investování tím, že využívají různé finanční nástroje, zejména v té eh, politice soudržnosti v tom období 2007-2013. Ehm, také bylo zapotřebí najít dobrá, ehm, vlastně dobré zkušenosti i špatné zkušenosti a najít také doporučení, která mohou být užitečná pro členské státy, aby v budoucnu se vyhly podobným chybám a aby také zlepšili plnění, aby zlepšili výkonnost eh, v této oblasti. Nechci eh, hovořit znovu o jednotlivých bodech prezentace. Domnívám se totiž, že většina těch otázek už eh, byla odpovězena během té prezentace poměrně úspěšně, která se týkala právě plnění. Možná bych jenom ještě pohovořil o dvou aspektech, které nezazněly a na které bych rád upozornil. První věc. Studie nás informuje o různém vnímání finančních nástrojů ze strany veřejnosti a ze strany soukromé sféry. Pro veřejné neziskové organizace jsou tyto finanční nástroje dobré pro financování projektů které vlastně vychází z Evropské unie, z, z úrovně Evropské unie a musí podléhat eh, odpovídajícím pravidlům. Soukromá sféra se na to vlastně dívá jinak, zajímá jí soukromý zájem, chce mít tedy méně požadavků. Takže jedna z takových eh, výzev do budoucna je najít mezi těmito dvěma eh, pohledy dobrou rovnováhu, protože jinak nebudou finanční nástroje tak atraktivní, jak bychom si přáli. Ještě druhý aspekt, na který bych chtěl upozornit. Ten souvisí s tím, co eh, bylo, ten vlastně souvisí s tím kontextem, který byl před rokem, který jste velice dobře popsala. Politika soudržnosti usiluje o konvergenci, o větší soudržnost, o odstraňování rozdílů mezi jednotlivými regiony a zeměmi. A já se domnívám, že to je právě taková hlavní výzva, která stojí před námi i před eh, touto komisí, eh, i po té diskusi, kterou jsme zde vedli předtím. Je důležité najít právě správný způsob, jak budeme měřit to, zda se nám daří snižovat ty rozdíly. Podle mého názoru je eh, nutná dobrá finanční zpráva a dobrá analýza. A podle mého názoru to znamená jasně ctít pravidla, ale zároveň dosáhnout těch původních cílů. A toho, tím hlavním cílem zde je soudržnost. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Eh, chtějí obě dámy k tomu zaujmout hned stanovisko? Would you like to comment on the rapporteur's proposal? Chtěla byste se ještě vyjádřit eh, ke komentářům pana zpravodaje? Nebo chtěli byste obě dvě se k tomu vyjádřit? Ano, děkuji. Ráda bych poděkovala panu Prenskému za jeho úvod i za slova, která se týkaly naší studie. Ano, dobře jste, eh, dobře jste upozorili na to, že je důležité najít dobrou rovnováhu mezi veřejným a soukromým zájmem. A myslím si, že to je opravdu takové dost eh, obtížné a delikátní. Mezi některými správními orgány existují obavy, z, toho množství všech požadavků, které musí splnit, aby to bylo všechno v souladu s, těm, s tou právní úpravou. Například jeden orgán se rozhodl nevyužívat spolufinancování v budoucnu, protože eh, vzali v úvahu to, že v rámci ERDF se ještě více navýšily ty povinnosti, které souvisí s tou možností využívat spolufinancování. Takže opravdu musíme na jedné straně chránit ten veřejný zájem a na druhé straně chceme využívat i třeba odborné znalosti soukromého sektoru. Takže to určitě nebude jednoduchá, jednoduchý cíl. Takže to je k tomu k té první věci, o které hovořil zpravodaj. Opravdu není zde žádné zázračné řešení, ale myslím si, že eh, pozitivní je, že některé členské země už mají velké zkušenosti s využíváním finančních nástrojů ve své domácí politice. A mm, zkrátka to eh, určitou dobu trvá, než se vytvoří příslušné sítě a než se vytvoří ten takový ten vhodný ekosystém pro podporu těchto finančních nástrojů. Pan zpravodaj ještě řekl svůj druhý komentář, který se týkal soudržnosti a hovořil o tom, že právě soudržnost má být tím naprosto hlavním cílem. Ano, samozřejmě je to tak, že řádná e, zpráva má tedy k tomu vést, k tomuto cíli. Souvisí s tím ale také téma kapacit. Vím, že komise se výslovně vyjádřila společně s Evropskou investiční bankou k této věci a to tím, že vydala speciální pokyny právě k tomu, jak navrhovat a jak um, zavádět tyto finanční nástroje. Takže tím se snad dostaneme z té fáze učení do další fáze, kdy se finanční nástroje budou využívat, uh, uh, budeme už využívat i ty zkušenosti a měla by se tedy využívat ve větším měřítku. Děkuji. Co jsem mě týče, mě vaše prezentace trochu znepokojila, protože vy jste vlastně potvrdila to, co jsme věděli. Že máme málo údajů, že nevíme přesně, co tady probíhá, že máme co dočinění se správními orgány, které s tím neumí zacházet nebo jenom částečně že nemáme žádnou zpětnou vazbu z hlediska reportingu. Takže je tady otázka, zda skutečně chráníme finanční zájmy Evropské unie. Takže můžeme jaksi předjímat a můžeme si položit otázku, zda jsou tady podvody. Když hovoříme o finančních zájmech Evropské unie, tak eh, vlastně hovoříme o tom, že musíme zabránit tomu, abychom byli podváděni. A to, co jste tady prezentovali, to vlastně připouští podvodné konání. Já bych chtěla vědět, které regiony používaly které finanční nástroje. Já jsem zpravodajka za, nebo byla jsem zpravodajka za rozpočtové nařízení, takže jsem se intenzivně zabývala strukturálními fondy a víme, že máme regiony, známe to i z televize. Eh, víte, že jsou různé kampaně, například proti Apple. Víte, že máme regiony, kde je vysoký stupeň organizovaného zločinu. A když vidím, že tyto regiony používají výrazně tyto strukturální fondy, tak mi řekněte, je to dobrá zpráva, když toto víme. Děkuji předem. Um, well, I think there's maybe two different já si myslím, že eh, na vaši otázku jsou dvě různé odpovědi. Eh, ta jedna je, že eh, určité regiony v rámci politiky soudržnosti mají prioritu a e, ta druhá se týká konkrétně e, finančních nástrojů. E, když se podíváme na data, která byla k dispozici pro zprávu účetního dvora, tak nezjistíme nic, co by nasvědčovalo tomu, že u finančních nástrojů jsou závažnější problémy než u grantů. Když jsme hovořili s auditorskými úřady eh, v rámci studie, eh, tak měli různé názory na to, zda finanční nástroje jsou eh, snadněji auditovatelné než granty či nikoli. Podle mého názoru je tedy těžké říct ně, ně, nějak jasně, jaký je závěr, ale určitě se dá říct to, že přestože existují určité důkazy o nadměrné alokaci financí z finančních nástrojů tak, aby e, se e, jaksi e, obcházely pravidelné závazky, to je, myslím, zdokumentováno poměrně široce, ale v momentu závěrky existuje ustanovení pro to, aby se fondy vrátily do rozpočtu, jestliže nebyly investovány. Takže je poměrně těžké eh, určit, co se přesně stalo eh, v případě, že fondy už jsou v závazku a dostali se ke konečným příjemcům. Pak eh, to není tak, že ty, fondy, že ty finance by byly ztracené a nedohledatelné. Jenom bych chtěla ještě doplnit, že Nové nařízení je mnohem přísnější, pokud jde o monitorování a podávání informací. Takže si myslím, že tady e, to jde správným směrem a získáme jasnější obrázek o rozdílech mezi granty a finančními nástroji. To si myslím také, že e, objasní současné programovací období. Ano, takže týká se také o standardy Evropské komise. Říká se stále, teď to není v pořádku, ale v budoucnosti to bude lepší, takže v podstatě se to stále opakuje. Já mám ještě technickou připomínku na stránce 44. Ta, tady alespoň v jednom odstavci něco schází. Na straně 44 této studie vypadl nějaké, nějaká slova. Paní Dlabajová. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom několik otázek. Nejprve bych se chtěla zeptat, zda aktualizujete svá data na konec roku 2014. To je první otázka. Já budu pokračovat dalšími otázkami. To byla první otázka. Druhá otázka. Vy eh, hovoříte o, o tom, že monitorovací systémy jsou slabé. Takže co je na tom tak těžkého, co je potřeba zlepšit a jsou data, která dostáváme spolehlivá nebo ne. Já si myslím, že tady hovoříme pořád o tom tež, ale co je tedy ta slabina monitorovacích systémů? Potom bych se vás chtěla zeptat, zda opravdu víme, jaké potřeby mají příjemci. A to zejména malé a střední podniky. Hovoříme tady o malých a středních podnicích jako o cílové skupině. E, já předpokládám, že jste prostudovali, jaké jsou e, skutečné potřeby, jaké jsou jejich problémy s finančními nástrojemi, s našimi nástroji a co oni by chtěli zlepšit. E, máte taková data, máte nějaké poznatky přímo od příjemců? A dále bych se vás chtěla zeptat, protože když teď znáte ty slabiny období 2007 až 2013, nebo já alespoň tady doufám, že všichni známe, Eh, tak eh, co nám můžete poradit do budoucna eh, na základě zjištění pro nové finanční nástroje v letech 2014-2020? Jaká zlepšení je třeba podniknout? A poslední otázka. Zdá se, že finanční nástroje budou čím dál důležitější, je to trend. A e, vy jste už se zmínili o tom, že tedy budou nabývat na významu. A chtěla bych se vás zeptat, kým by mohly být nejlépe využívány, jakými příjemci a v jakých oblastech by měly největší přidanou hodnotu. A pak mám jednu otázku, která se netýká politiky soudržnosti, ale chtěla bych se vás zeptat, zda si myslíte, že využívání finančních eh, nástrojů by bylo dobré v určitých eh, odlišných oblastech, jako například zemědělství nebo rozvoj, a eh, jaké by byly hlavní problémy v těchto jiných oblastech, jiných, jiných než politika soudržnosti. Děkuji. K první otázce. Poslední zpráva komise eh, byla zveřejněna minulý týden nebo v několika posledních týdnech. A my velice rádi aktualizujeme data tak, abychom eh, zohlednili toto období, o kterém jste hovořil. Eh, dále k monitorovacímu systému. Problém je částečně v tom, že ten je eh, více zaměřený na eh, využívání grantů. A poměrně málo se ví o tom, co se děje pod úrovní eh, koncových příjemců, což v kontextu finančních nástrojů je finanční prostředí, prostředník. Takže nevíme například, kolik vznikne pracovních míst. A možná to nejsou eh, důležité otázky v tomto kontextu, protože finanční nástroje pro malé a střední podniky dělají mimo jiné to, že vlastně přemostují eh, jejich eh, neschopnost získat přístup k financím. E, nicméně víme poměrně málo o tom, e, co se děje pod úrovní konečných příjemců, pokud jde o jejich investice nebo produktivitu a tak dále a tak podobně. K otázce skutečných potřeb malých a středních podniků. To nebylo součástí studie, kterou jsme e, provedli, ale víme z jiných prací a z literatury, že v kontextu eh, firem mají určité kategorie podniků obzvláštní potíže s přístupem k financím. To se týká eh, mikrofinanční iniciativy, tedy předchozího bodu. Jsou tady určité znevýhodněné skupiny. Lidé, kteří jsou nezaměstnaní, ženy a tak dále. To jsou skupiny, které mají problémy s přístupem k financím startupové podniky, vysoce rizikové podniky e, a tak dále. Víme, že to všechno jsou skupiny, které bývají znevýhodňovány e, co do přístupu k financí a to buď kvůli vysokým transakčním nákladům, anebo kvůli informační asymetrii, která stěžuje bankám eh, posuzovat rizika eh, která eh, existují. Takže ty potřeby se liší v závislosti na tom, o kterou skupinu jde, ale hodnotit toto nebylo součástí naší studie. Pokud je o pohled do budoucna, komise poměrně jasnými způsoby eh, usiluje o odstranění slabin z minulého období a některé záležitosti je stále ještě těžké interpretovat a porozumět jim. Legislativa eh, je nyní rozprostřena do mnoha různých dokumentů a eh, otázky jako výběr finančních prostředníků jsou stále ještě poměrně složité na pochopení. Také eh, se ukazuje, že eh, rozjezd nového období je pomalý zatím a správní orgány, které neměly zkušenosti z minula, to je eh, problém, který se vyskytuje ale k dispozici je už mnohem více informací e, přímo v nařízení, než tomu e, bývalo dříve, přestože e, obtížná místa tu zůstávají. A poslední otázka byla na to, zda finanční nástroje jsou důležitější a kým by měly být využívány a v jakých jiných oblastech by mohly být využívány. To je poměrně těžká otázka. Samozřejmě eh, komise má tu ambici, že by se měly využívat eh, ve všech eh, tematických cílech, ale ze své povahy finanční nástroje závisejí na životaschopnosti projektů a na tom, aby projekty generovaly dostatek příjmu na to, aby splatili tu původně poskytnutou sumu. A zda tomu tak bude či ne, to právě je určující pro to, zda lze použít finanční nástroj či ne. Například byste mohli využít finanční nástroj na silnice v některých zemích. Máte-li systém placených eh, úseků silnic, eh, zatímco eh, pokud nemáte míto na silnicích, tak nemáte způsob generování příjmu na splacení sumy. Pokud jde o EFRD, e tak e, využívání finančních nástrojů e, se aktivně podporuje. To se v minulém období příliš nevyužívalo, ale jsou indicie, že nyní se to bude využívat více v oblasti tedy rozvoje venkova a zemědělství. Těžko ale spekulovat o tom, jak, významné, jak významná ta změna bude. A zase otázka velikosti programu a kritické hmotnosti, to eh, je aspekt, který bude důležitý. Když budete mít eh, malé, má, málo financí, tak těžko eh, získáte dostatečné kritické množství k založení projektu. Děkuji. A další je kolega Vogan. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat za tyto prezentace, které byly nesmírně zajímavé. Já jsem velkým fanouškem všech nových finančních nástrojů a samozřejmě eh, zřejmě v budoucnu uvidíme, že se budou používat více a lepším způsobem, protože zcela jasně existují příklady, kde tyto finanční nástroje byly využity. Třeba minulý týden jsem navštívil otevření druhého kampusu univerzity ve Swan a tam oni čerpali právě peníze z Evropské investiční banky. Uh, já jsem někdy překvapen, proč více členských států nevyužívá tyto finanční nástroje a právě teď od vás jsme třeba slyšeli některé ty důvody, takže by bylo dobré, pokud by tam došlo eh, k tomu, eh, aby tedy ty členské státy to používaly více. Řekli jste, řekli jste že více než 50 eh, prostředků jsou stále v těch holdingových agenturách. Zajímalo by mě podrobnosti bylo by dobré, kdybychom finanční prostředky, kdyby tam tedy bylo více peněz, ale je také důležité, aby ty peníze se opravdu dostaly až k těm projektům. Mohli byste říct podrobněji, proč tedy ty peníze e, zůstávají někde na půl, proč nedoputují až k těm finančním k těm konečným příjemcům. A pak se chci ještě zeptat na způsob, jak se využívají tyto prostředky. Dám vám jeden příklad. Hovoříme o ochraně finančních zájmů EU. A když holdingové agentury drží ty finance, tak mohou, tak, je, tak mm, by je vlastně spíše měli, mm, tak oni je tedy potom půjčují malým a středním podnikům. Ehm, máte informace o tom, jaké jsou úrokové sazby? Je to nějaká spíše tedy vyšší nebo nižší sazba? Myslím si, že to je také důležité, eh, důležitá informace Eh, a zajímá mě, zda tedy byste třeba mohli uvést nějaké příklady. Ano, děkuji. První dotaz zněl, proč ne všechny členské státy využívají tyto finanční nástroje. Už zaznělo několik důvodů. Jedna věc, kterou jsme zaznamenali, je to, že poměrně dost členských států využívá finanční nástroje ve své domácí politice, ale mm, nepoužívá je pro spolufinancování, třeba pro EAFRD, třeba e, Vlámsko nebo Rakousko, Francie. E, tam se to třeba právě nevyužívá, takže třeba Vlámsko nepoužívá spolufinancování v, a v Rakousku a ve Francii je to financování velice malé, nicméně tyto členské státy přitom využívají finanční nástroje poměrně hodně ve své domácí politice. Částečně to souvisí se zaměřením operačních programů. A Rovněž to souvisí i s eh, objemem prostředků, které jsou přiděleny třeba do Vlámska, je to poměrně malé množství a na to, na to, mm, aby se to vyplatilo, tak potřebujete určité kritické množství. V Rakousku se operační programy soustředí zase spíše na oblasti, které nejsou příliš vhodné pro finanční nástroje. Také tam byly určité administrativní důvody, administrativní kontext, o tom hovořily i ty správní orgány. Pokud je ta situace, pokud je ten kontext příliš složitý, aby se zřídil nějaký finanční nástroj, než je to třeba v jiné zemi, tak je to složitější. Například by bylo nutné zmínit, změnit vnitrostátní eh, zákony, aby se ta situace zlepšila. Dále, co se týče absorpce čerpání, tak existuje řada důvodů, proč to čerpání není tak vysoké, jak by mohlo být. O jednom důvodu hovořil třeba Evropský účetní dvůr. je důležité vůbec posoudit, k čemu budou ty finanční nástroje. Například na to další období nařízení stanoví povinnost provést takzvané gap assessment ještě předtím, než budete zavádět finanční nástroje. Je tedy důležité uvědomit si, jaké nedostatky tam zatím v tom systému jsou a jaké nedostatky chcete odstranit. To je vlastně část vysvětlení. Jak už jsem říkala, existují také určité, eh, určitá fakta, že někdy dochází k nadměrnému ehm, vlastně k, k nadměrnému přidělování prostředků, aby se zabránilo tomu zrušení přidělených prostředků. A myslím si, že ještě další věc, je to, že finanční nástroje byly zřízeny v, nap- v dost obtížné atmosféře. E, v některých zemích se finanční nástroje začaly hodně používat právě kvůli finanční krizi, to je příklad třeba Velsu, kterém jste hovořil. A tam to vlastně bylo částečně i kvůli krizi, že se začaly tyto fondy více využívat. Ale v jiných členských státech se zase stalo to, že malé, eh, čl, mm, malé a střední podniky eh, najednou eh, začaly fungovat velice opatrně a neměly vůbec, nebyla tam tedy ta dostatečná poptávka po finančních nástrojích. Takže to jsou podle mého názoru faktory, které také přispěly být různým způsobem k této situaci. Třetí komentář. Ptal jste se, na ty způsoby, jakým se využívají prostředky. Ty způsoby jsou opravdu rozličné, liší se to region od regionu. Pokud bych to schrnula, eh, tak ty úrokové sazby jsou, se blíží eh, těm tržním úrokovým sazbám. Mm, Někde jsou, v jiných zemích zase jsou ty tržní, jsou, pardon, jsou ty úrokové sazby poměrně nízké, a nebo jsou tam třeba lepší podmínky, než, než co nabízí soukromý sektor, a nebo jsou tam tedy úrokové sazby, které jsou výrazně pod tržními úrokovými sazbami, ale stále to ještě umožňuje eh, to, že tedy nejsou porušena pravidla o státní podpoře. Takže eh, ty, ty sazby se liší. Také to může být částečně určeno i tím, jakým způsobem dochází ke kapitalizaci těch prostředků. Někdy se k tomu používají prostředky Evropské investiční banky, což má potom také své dopady na eh, míru rizika, kterou na sebe bere finanční zprostředkovatel, protože finanční zprostředkovatel musí nejprve splatit EIB a musí tedy dostat dostatečný úrok, dostatečnou úrokovou sazbu od toho konečného příjemce, aby tedy potom byl schopen splatit své závazky. Čili eh, ohledně těch úrokových sazeb existuje mnoho postupů, liší se to země od země. V některých zemích jsou, to, jsou tam velice dobré výhodné podmínky a jinde se to, se to blíží tržní prostředí. Legace je další řečník na seznamu. Já jsem vděčný eh, za tuto studii. V principu jste potvrdili to, čeho jsem se obával. Z hlediska regionální politiky tady vidíme to období, které jste sledovali 2007-2013, ale jsou tady roky také 2007 a 2008, které byly krizí. A ta krize vedla k obrovským eh, ekonomickým potížím a rozdílům mezi členskými státy. A také bankovní sektor už nebyl k dispozici jako poskytovatel úvěru a tehdy vznikla myšlenka, že prostředky eh, z koheze by se měly využívat tam, kde došlo právě k výpadkům z hlediska poskytování úvěru a že tyto prostředky by měly být dány zvláště malým a středně velkým podnikům, které prostě eh, nemohly získat úvěry. A to měly tedy zajistit eh, finanční nástroje. Ty měly být tou možností dostat na pumpovat peníze do ekonomiky. Země postupovaly různě. V Německu na straně vlády bylo rozhodnuto, že se opravdu napumpují obrovské částky, více než eh, stovky milionů eur. I my jsme toho využili. Tyto obrovské peníze byly dány k dispozici k energetické sanaci budov a tak dále. Eh, také si vzpomeňte na takzvanou ekologickou prémii, to znamená podpora eh, snahy vracet nebo vyměňovat vlastně stará, eh, staré auta, stará auta za nová. To samozřejmě podpořilo výrazným způsobem automobilový průmysl. A zároveň v regionální politice byly využívány fondy pro regionální rozvoj, podporovaly se inovativní Eh, výzkumy, zvláště u malých a středně velkých podniků, tak aby se nestratil vlastně kontakt s tím světovým trhem. Takže to měla být vlastně evropská přidaná hodnota. Tehdy se mm, jaksi v popředí neobjevovala otázka podvodů a tak dále. Ale později bylo zjištěno, tedy mm, eh, zvláště ze strany těch, kteří pracují eh, s evropskými penězmi, že ty mm, kalkulace a používání těchto evropských peněz mělo často odstrašující účinek. Ty malé a střední podniky, které měly 30, 50 až 100 zaměstnanců, neměly administrativní kapacitu a schopnost pokrýt všechny tyto náklady, které byly byrokratické povahy. To znamená, ty fondy fungovaly dobře tam, kde byl velký administrativní aparát, který byl schopen eh, zajistit eh, tyto výdaje. Takže eh, vlastně ty odčerpali tyto prostředky těm malým a středním podnikům, které to potřebovaly, které neměly tento administrativní aparát. Takže my víme, jak to tady fungovalo. A samozřejmě je tady otázka také těch překlenovacích eh, finančních prostředků, jak investovat veřejné peníze do soukromých oblastí, kde soukromý subjekt může dobře fungovat a vrací peníze opět eh, státu. Eh, takže to samo o sobě byla pozitivní myšlenka. Ale opět, pokud zacházíme se státními penězmi, s veřejnými prostředky, tak to předpokládá, že dodržují odpovídající pravidla, odpovídající kalkulace. Eh, existovaly podpůrné banky v některých zemích, například v Německu, a ty samozřejmě mohly toto zajistit jinak, ale pro malé a střední podniky bylo obtížné přistoupit na tyto způsoby. A teď máme takovou situaci, že vlastně je dostatek peněz v oběhu, v každém případě v některých členských státech, v Německu. To znamená, že ty malé střední podniky by to mohly eh, použít. Víte, že eh, Evropská centrální banka čerpá nebo pumpuje tyto peníze. Úroková sazba je velice eh, nízká, takže je možné nyní toto čerpat bez těchto nákladů. A to je, myslím, výzva pro budoucnost. Samozřejmě ta situace je v různých státech odlišná. Takže je tady otázka, eh, jakým způsobem zprostředkovávat tyto záležitosti, zda toto výmout z bank, eh, nebo zda to svěřit nějakým úvěrovým soukromým eh, podnikům, anebo zda jak už o tom tady bylo řečeno, existují státní nástroje, které fungují lépe než ty naše. Existují zde různé podpůrné nástroje. Máte vnitrostátní eh, podpůrné nástroje, které mohou být kombinovány s evropskými a ty eh, způsoby kalkulace a účetnictví jsou samozřejmě velmi odlišné podle toho, zda jsou to vnitro státní anebo evropské. Nicméně, pokud je to možné kombinovat, tak ty náklady nestoupají. A tady jde o to, jak toto zprostředkovat a jak toto využívat. To je ten velký problém, který tady je. Ostatně obě expertky o tom hovořili. V budoucnosti musíme toto přesněji zmapovat, právě aby peníze nezůstávaly ležet peníze, které jsou eh, jaksi určeny na dobré záměry, na posílení zaměstnanosti a na ekonomický růst. A v konečném efektu, a teď už se dostávám k závěru, jsme tady opět u rozpočtové kontroly. Ty peníze by neměly zůstat ležet a neměly by být vydávány náhle nebo jinak, než se eh, plánovalo. To také není v zájmu našeho výboru. Děkuji. Mohli byste se prosím krátce vyjádřit? Děkuji. Ano, e, několik krátkých poznámek. Krize měla závažný dopad nejenom na dostupnost financí pro firmy, ale také na to, do jaké míry firmy hledaly finance. Když si vezmete čísla, které komise zveřejňuje pravidelně ohledně přístupu k financím, tak zjistíte, že velký počet firm eh, nepožádal o finance, protože se domnívali, že by byly odmítnuti. Eh, takže eh, tady vlastně je to taková ekonomika odrazování, která vznikla. Mělo to tedy dopad nejen na přístup k financím, ale na to, do jaké míry firmy o finance vůbec usilovaly. Další bod se týká otázky byrokracie. Velice často při implementaci finančního nástroju se stává, že k ní dochází prostřednictvím existujících bank, které firmy využívají. Malé a střední podniky tedy nejsou přímo zapojeny do byrokracie jsou eh, před ní jaksi odstíněny, chcete-li. Otázka byrokracie eh, se objevuje spíše na úrovni správních orgánů a případně finančních prostředníků, eh, kteří také musí mít různé účetní systémy, aby splňovali požadavky strukturálních fondů a právě tak požadavky bank. Ale nemyslím si, že by existoval významný problém eh, s byrokracií na úrovni jednotlivých středních podniků. Myslím si, že je to spíše na té administrativní straně věci. Pak je to samozřejmě otázka eh, nalezení eh, rovnováhy mezi veřejným zájmem a potřebou kontrolovat Mohla byste prosím končit, říká předsedkyně. Máme ještě tři další body na pořadu jednání. Kolegyně Ayala Sender má slovo. Ano, já budu velmi stručná, protože čas běží. A chtěla bych poděkovat za tuto studii a také za vysvětlení, které jste poskytli. A chtěla bych položit následující otázku. Po odstartování těchto nástrojů vlastně v situaci plné krize, vy jste o tom velmi dobře hovořili, hovořili jste o dopadech, tak eh, v této souvislosti si uvědomuji, že existuje stále určitá úvaha ohledně nejlepšího možného využití eh, prostředků. Eh, existuje názor, že je lepší používat granty, tedy subvence, než používat finanční nástroje. Chtěla bych vědět, jak se na to díváte nyní, v současné situaci. A druhá záležitost. Já konstatuji, že v těch zprostředkovatelských bankách existuje velká různorodost z hlediska používání těchto zprostředkovatelských bank. A chtěla bych vědět, zda ve vaší studii jste zhodnotili, eh, jaké jsou nejlepší možné nástroje pro používání těchto finančních prostředků. My jsme stále ve stádiu testu. Máme v Evropě stále finanční zprostředkovatele bez ohledu na jejich povahu a na druhém konci máme uživatele. Existují velmi různorodé situace. Může existovat pouze banka, která toto zajišťuje. Eh, v jiných případech už od začátku se používají velmi různorodé orgány. Někdy se tyto nástroje různě propojují, takže je to velice různorodé. A nakonec eh, je zde otázka na, a odpověď na stránce 90. Jedná se o snahu zajistit co nejlepší možné výsledky eh, v politice soudržnosti. A hovoří se o enormních rozdílech, které zde existují. Vy tady kladete nebo dotazujete se eh, jednotlivých eh, správních orgánů. Nemyslíte si, že bylo zcela jednoznačné, jak budou odpovídat na tuto otázku? ti představitelé říkali, že je lepší používat finanční nástroje, ale to jde samo sebou, protože jich se to týká v prvé řadě. Možná by bylo dobré porovnat tuto otázku nebo položit ji těm, kteří pracovali se subvencemi a s granty. protože samozřejmě může se zdát, že je vhodnější používat subvence v některých případech a že se lépe kontrolují. V každém případě bych se chtěla ujistit, že v těchto otázkách a v těchto odpovědích neexistuje nějaký rozpor a že nedochází k nějakému předimenzování této záležitosti. V dalších částech této studie se velice často říká, že bylo jednodušší pracovat s granty než s finančními nástroji. Děkuji předem. Ano, děkuji. Zatím existuje pouze omezený výzkum o grantech a o tom, který ten nástroj je lepší, také jsme v, soulad, eh, jsme v kontaktu s ostatními badateli, kteří se tomu věnují, ale vypadá to, že vlastně zatím to není téma, které by bylo nějak příliš eh, prostudováno. Když jsem hovořila s těmi správními orgány, tak jedna věc, která se ukázala a na níž také eh, několik osob, souhla, s níž také několik lidí souhlasilo, bylo to, že Životaschopná firma by raději chtěla půjčku, která zaplatí 80 než grant, který pokryje pouze 20 S tím také částečně souvisí je další věc, nad níž se lidé shodli, a to, že životaschopná firma by chtěla raději půjčku než grant, z toho důvodu, že je to méně byrokratické, když žádáte o půjčku v porovnání s tím, když žádáte o grant. To, vypad, vy, to je dost očividné, není to ohledně toho proveden nějaký velký výzkum, ale ukazuje se, že mezi správními orgány existuje vůle využívat finanční nástroje. aby um, jaksi bojovali s tou kulturou grantů a dotací. A v Litvě mm, třeba vidíme dobré příklady toho, jak se rozvíjí soukromý sektor, konkrétně tedy to financování soukromého sektoru právě v politice soudržnosti. Když jste se ptali na to, které nástroje jsou lepší, tak můžeme říci, že nelze říci, že jeden nástroj je lepší než druhý. Každý je vhodnější spíše na jiné účely. Hodně firm má raději půjčky, protože tam to nemá žádný dopad na vlastnictví firmy. A když to ten soukromý kapitál, tam jsou trošku zdráhavější, protože tam je snaha tedy získat eh, kontrolu ale soukromý eh, kapitál může zase být zajímavější třeba pro určité eh, firmy, které třeba pro určité firmy, které vychází z univerzit a tak dále. Já se omlouvám, já vás budu muset přerušit, protože ještě dáme slovo zástupkyni Evropské komise paní Sutkav. Děkuji, budu stručná. Děkuji za tyto prezentace mohu pouze zopakovat to, co již zaznělo ve zprávě. To znamená, že většina těch údajů pochází z období 2007-2013 a v tom novém právním rámci se nám podařilo vyřešit většinu těch problémů. Také jsme ještě připravili speciální poradenskou příručku pro správní orgány. Dále máme technickou asistenci, konkrétně nový nástroj, který má právě posílit administrativní kapacitu což jsme, eh, také jsme právě slyšeli, že je důležité, že je kritické, aby zde došlo k navýšení té administrativní kapacity, aby se všichni mohli učit praxí. Tím jsme dokončili tento bod na programu. Srdečně vám děkuji za tuto studii, která je velmi zajímavá a která opravdu nás velmi zajímala. Je mi to líto, ale musím teď být eh, poněkud radikální, jinak bychom nezvládli zbytek. Takže přejdeme na další bod našeho programu. Jedná se o naší cestu do Hamburku a Berlínu. Já jsem velice ráda, že kolegyně Ayala Sender, Kniči, pan Novakov, pan Vali a Vogen se připojí k této delegaci. 3. listopadu ráno budeme v Berlíně, budeme eh, diskutovat o absolutoriu s Evropským výborem. Poté budeme hovořit o vlastních zdrojech, zdrojích, o jejich výpočtu a výbor, výběru, a to na ministerstvu financí. Dále budeme hovořit o podvodech na DPH. Potom budeme mít oběd a budeme hovořit o národních prohlášeních eh, se státním tajemníkem, ten už se na to velmi těší. A pak budeme mít schůzku, kde budeme hovořit o výsledcích eh, zvláštní zprávy Evropského účetního dvora ohledně eh, sociálních produktů. Pak navštívíme ještě jednotlivé projekty v Berlíně. OP 2007 eh, Adlershof navštívíme, to je technologický park kolega Celer ho velmi dobře zná a tam strávíme odpoledne. Pak se přesouváme do Šverinu a tam budeme hovořit o programu pro Mecklenbursko a Pomořansko, protože 2007 a 2013 bylo období, kde byly vzneseny velké výhrady, tak se tím budeme zabývat, pak pojedeme do Hamburku, kde se budeme ještě znova zabývat přístavu vlastními zdroji. A když už budeme v Hamburku, budeme hovořit také o implementaci strukturálních fondů v Hamburku, pak tam bude tisková konference, ta zakončí celou tuto misi. Já myslím, že ne, často se zabýváme vlastními zdroji, takže z tohoto hlediska je to důležitá mise. Pan Feitz z German Desk tam eh, bude a bude také dobré, kdyby se k tomu vyjádřil. Je tady mezi námi. Mnohokrát děkuji. Ano. Eh, na úrovni generálního ředitele zaměstnanosti jsme se do, rozhodli, že vás budeme doprovázet na této misi. Navštívíme tedy ty tři spolkové země z hlediska těch podpůrných programů, o tom budeme hovořit. Máme různé programy, eh, problémy, o kterých bychom tam chtěli hovořit a doufáme, že tedy při řešení těchto problémů dostaneme určitě i podporu z vaší strany. Například v Berlíně je tam zpráva mnoha zdrojů, takže tady určitý politický impuls z hlediska koncentrace by byl pro nás velmi důležitý. Co se týče ostatních oblastí, to jsou spíše technické záležitosti, ty tady teď nebudu rozebírat, protože čas již pokročil. My budeme mít také možnost i v autobuse eh, se tím zabývat. Částečně se jedná o technické problémy, které se týkají namátkových statistických průzkumů v Hamburgu a také v Mecklenbursku a Pomořansku. Tam jde o různé účetní záležitosti. Měli jsme tam problémy, které už byly vyřešeny na konci roku 2014. Ehm, nešťastně to skončilo nakonec v položce eh, rezervy. Nicméně to je něco, co bychom vám mohli sdělit protože mm, je dobré si uvědomit, že částečně se týká také o státní chyby a o koncepce, které nejsou vždy promyšleny úplně do konce. Například v Mecklenbursku a v Pomořensku jsme měli problémy eh, s učebnicemi a s učiteli. Eh, tam jsme museli řešit situaci eh, velmi ad hoc, náléhavě, takže to je věc, kterou můžeme probrat a budeme mít možnost také to prodiskutovat s představiteli těch jednotlivých spolkových zemí. Pane Fajc, my bychom vás požádali o nějaké mm, dokumenty. Bylo by dobré, abychom se připravili. My jsme eh, vždy velmi pozorní a chceme se na to mm, připravit, když už jedeme do těchto míst. Takže děkujeme za tuto podporu a těšíme se na tuto záležitost. Chce někdo ještě vystoupit z těch zúčastněných nebo ostatní? Nikoliv. Takže se posouváme dále k dalšímu bodu na programu a to je záležitost protokolu o tabáku. Je to bod 7. Bod 8 odložíme, protože zpravodajka tady není. Také ten nezbytný dokument nebyl předložen, bylo by dobré, kdybychom se na to mohli připravit, takže osmičku odložíme na později. Paní zpravodajka mě předala několik připomínek a požádala mě, abych je zde přednesla. Odkazuje na to, že se jedná o padělané nebo pašované dabákové výrobky. Jedná se o ztráty ve výši 10 miliard je možné nějakým způsobem ten zvuk stlumit? Takže 10 miliard eur to jsou uniky, eh, ke kterým dochází. Eh, protokol o straně zákonného obchodu eh, k rámcové umluvě VHO je právě ve stádiu ratifikace. Tento protokol nabízí balíček opatření v různých eh, politických oblastech, tak abychom bojovali proti pašování tabáku a také z hlediska mm, licenčního, povolovacího systému, dále dohledatelnosti a také postupu proti praní špinavých peněz. Jedná se o rámcovou umluvu je to tedy vlastně jediná regulační umlova v této oblasti mezinárodního charakteru, proto je velmi důležité, aby tento protokol byl ratifikován. Vedle tohoto protolu, protokolu máme také tabákovou směrnici ohledně tabákových výrobků v EU. E, tam je podobný záměr. A je nutné tady se zamyslet nad tím, jestli se to doplňuje nebo překrývá. Dále EU má čtyři dohody s těmi, s tou velkou čtyřkou. Philip Morris to bude expirovat tento rok. Víte, že se zabýváme tím, zda to prodloužit či nikoliv. Takže to je důležitá otázka, kterou bychom dnes měli prodiskutovat. V tom návrhu stanoviska se říká, že zpravodajka je proto, aby se neobnovila tato dohoda s tímto výrobcem, s těmito výrobci. V červenci 2016 vyprší tato dohoda, protokol by měl být ratifikovan, implementovan 2017, tak jde o to, jakým způsobem ošetříme tuto mezeru, která tady vznikne. Takže paní navrhovatelka se ptá komise, kdy budeme mít tedy mm, tu vyhodnocovací studii. To je otázka, kterou eh, zde kolegyně položila také místo předsedkyni. A dále je zde odátka, otázka, jak to vypadá s tou přidanou hodnotou, pokud tedy obnovíme tu dohodu o tabákových výrobcích, jak vypadá vyjednávání a jak je tady harmonogram. Vidím, že zástupce Olafu tady je. Eh, kolegové, máte ještě otázku k této záležitosti? Denis, prosím, a pár. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já mám otázku, která se neadres, není určena Olaf, ale zastupuji tady paní Javor, takže chci říci jejím jménem, že to, co vypracovala paní Makové, je výborné. Desítka, jedenáctka mi velmi sedí, to je transparentnost, úloha průmyslu tabáku, potom rámcová dohoda a protokol. Ale možná že by bylo vhodné, a já to učiním, předložit ještě pozměňovací návrh ohledně postupů, které se týkají jednání s představiteli výrobců. Eh, tady bychom měli sledovat pokyny DG Sante. Nemáme zatím ale konkrétní eh, instrukce, takže tady bychom měli brát v potaz eh, prohlášení, které padlo a koncem tohoto roku eh, paní Georgiová slíbila, že vyhodnotí ty čtyři tabákové dohody, které zatím existují. Já myslím, že by to mělo být začleněno do našeho stanoviska. Měli bychom to také zohlednit. Denis. Eh, já bych chtěl říct si, že to, co tady zaznělo, odpovídá tomu, co jsem chtěl uvést. Ty věci jsou dobře zpracovány. Eh, co se týče analýzy komise, měli bychom ji mít předtím, než se definitivně rozhodneme. Mm, měli bychom přijmout zcela transparentní usnesení. Je tady obrovské spoždění a popravdě řečeno eh, je důvod, který se tady uvádí, že se to musí prodiskovat členskými státy, to je důvod, který mě příliš nepřesvědčuje. Měli bychom mít velmi neústupní a měli bychom trvat na tomto bodu. A kolega Ayala Sender je poslední řečník. Já bych chtěla vyjádřit politování nad tím, že tady není paní Makovej protože my nevíme přesně, jaké stanovisko její politické skupiny. Takže e, není nám úplně jasné, jaké stanovisko zaujímá. Bylo by dobré se vyhnout tomu, abychom tady nevydávali nějaké věci, které nejsou seriózní. Co se týče stanoviska Libe, tak to se týká právě tohoto protokolu o odstranění zákonného obchodu s tabákovými výrobky. A já si myslím, že tuto záležitost bychom měli propracovat velmi důkladně a neměli bychom eh, prostě jenom nalepit ke stanovisku libé něco nevýznamného. Padla tady otázka na paní komisařku Georgievovou. Eh, zazněly tady Zazněla tady určitá stanoviska, takže e, musíme se zamyslet nad tím, zda chceme nebo nechceme tu dohodu s těmi čtyřmi velkými producenty tabáku. Komise nám řekla, že budeme mít tu zprávu koncem posledního čtvrtletí, tak chtěla jsem jenom říci, že na jedné straně je tady tato otázka, která je na nás adresována ohledně tohoto protokolu proto abychom tedy postupovali proti nezákonnému obchodování s tapákovými výrobky, to je jedna věc. A na druhé straně máme ty dohody, e, to je něco jiného, to s tím neúplně souvisí. Takže já se domnívám, že by bylo vhodné, abychom zde postupovali seriózně a přesně odpovídali na otázky, které nám byly položeny. Co se týče té otázky ohledně dohod, tak to bychom měli zvážit velmi dohloubky, ale až budeme mít k dispozici zprávu paní Giergovové. Jinak eh, to nebude vypadat seriózně, alespoň podle mého názoru. Já si myslím, že ty tři nástroje jsou velmi důležité a myslím si, že to není neseriózní. Paní Hoffman z Olafu má slovo, prosím. Äh, Frau děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zaujmout stanovisko k tomu návrhu stanoviska paní macovei a prosím vás, abyste přijali, že budu hovořit v angličtině, protože i tu přípravu jsem si udělal v angličtině. Welcome. Uh, Velice um, uvítala podporu tohoto výboru, aby došlo k ratifikaci protokolu k rámcové umluvě VHO a také souhlasíme se stanoviskem zpravodajky o tom, že ten protokol je významným nástrojem k mezinárodnímu boji, který, usilí, který se snaží o kontrolu tabáku. Je to také důležitý nástroj i proti pašování cigaret. Chtěla bych chtěla říct ještě co ke kontextu. Komise navrhla dvě rozhodnutí, která umožňují Evropské unii ratifikovat tento protokol na, na národní úrovni. Je zde ale pouze jenom jeden protokol a jedna ratifikace. Je to tedy z toho důvodu, z důvodu eh, kompetencí, zde musíme mít dvě speciální rozhodnutí. Váš výbor je konzultován pouze ohledně rozhodnutí, které se týká um, věcí, které se týkají tedy um, věcí, které spadají do vaší kompetence. A pak jsou tam ještě kompetence, které souvisí s oblastí spravedlnosti a práva. Eh, také potřebujeme, chceme, aby tedy rada k tomu dala souhlas ještě do konce roku, do konce tohoto roku, nebude to lehké, ale pracujeme usilovně, jak v předsednictvím, tak se všemi delegacemi. Rovněž jste zmínila posouzení, které by mělo být zveřejněno nebo dokončeno do konce tohoto roku také je zde ta dohoda s Philip Morris International a ty další dohody, o nich se rovněž hovořilo na dnešní schůzce s místo předsedkyní Georgievou a mohu potvrdit, že to opravdu trvalo delší dobu, než jsme očekávali, protože jsme také museli tuto věc konzultovat s členskými státy a také jsme nás zajímali jejich zkušenosti s těmito dohodami. Myslíme si, že to je důležité, protože oni jsou právě také stranami těchto dohod, takže jejich názory jsou velice cené a jejich názory také použijeme i pro to dokončení toho posouzení, které, jak říkala paní místo předsedkyně, Georgiova bude tedy hotovo do konce tohoto roku, jak všichni doufáme. Podle našeho názoru by tedy bylo dobré, aby váš výbor ještě posečkal na to úplně tedy mm, poslední aktuální stanovisko, abyste se rozhodli, zda bude dobré tu, ty dohody obnovit či ne, až poté, co bude k dispozici to stanovisko. Nevím, zda budu mít, zda mám ještě dost času, ale rád bych se vyjádřila ještě k další věci. Hovořila jste o vztahu mezi těmi třemi různými nástroji. K tomu bych se také ráda vyjádřila, protože um, o tom je tedy uh, k tomu s tím souvisí mnoho věcí. Mohu k tomu ještě říct něco technického? Dáte mi ještě čas, paní předsedkyně? Ano, ano, tak pokud ještě tlumočníci s námi chvilku se trvají, tak si to rádi vyslechneme. Ano, děkuji, mě bude stačit pět minut k tomu vysvětlení. Chtěla bych eh, se technicky vyjádřit k závěru zpravodajky. E, tam se hovoří také o tom, že s tou novou tabákovou směrnicí a s tím novým úmluvou FCTC, tam vlastně, e, že tedy potom ty dohody budou vlastně zbytečné, což tedy paní zpravodajka tam e, jinými slovy říká. Je pravda, že musíme brát v úvahu také změny v kontextu, ale všechny tyto nástroje také obsahují i ty e, obstanovení o e, sledování a zpětné vysledování. Podle našeho názoru je zapotřebí brát v úvahu dva důležité prvky, když budeme zkoumat e, vztah mezi těmi třemi jednotlivými nástroji. Takže za prvé, a už to zde zaznělo, je zde otázka načasování. Jak ten režim sledování a vysledování v protokolu i ve směrnici se uplatní, pouze až e, vlastně po pěti letech od, e, nabití, od nabití účinnosti. Takže v podstatě ta směrnice, ta tabáková směrnice e, začala platit v roce 2015, takže to by bylo až někdy 2019. E, generální ředitelství Santé nyní usiluje Eh, usilovně ze všech eh, pracuje s, s, mm, s členskými státy, aby se mohlo uplatnit právě ten režim sledování a zpětného vysledování, ale vlastně ta lhuta je opravdu až květen 2012. V případě toho protokolu tam vlastně ještě nevíme přesně, od kdy to bude, protože to bude teprve až pět let poté, kdy ten protokol nabide účinnosti. Víme, že tedy potřebujeme ratifikaci nejprve, aby ten protokol nabil účinnosti a zatím je tam 10 stran, takže i pro, z toho důvodu uh, usilujeme o to, aby ta ratifikace proběhla co nejdříve. Ne, není, um, je tam zapotřebí ratifikace Evropské unie, ale i všech členských států. Takže my vlastně vůbec nevíme, zda ten protokol nabere účinnosti příští rok, a to by bylo velice pozitivní, ale i tak by ta ustanovení, která se týká zpětného vysledování, potom by vlastně platila až pět let poté, čili od roku 2021. Takže ta otázka e, časového harmonogramu je velice důležitá. Pak je zde ještě druhý faktor, který musíme brát v úvahu, a to je rozsah působnosti toho režimu e, sledování a zpětného vysledování. Je to poměrně složité, ale pokusím se to jednoduše vysvětlit. Co se týče protokolu, tak samozřejmě to je ideálně nejlepší řešení, protože to je globální, vícestraný nástroj. My vítáme každý podpis, který přispěje k ratifikaci a k tomu, že to nakonec vstoupí v platnost. Zároveň ale potřebujeme určité kritické množství člen eh, zemí, které ratifikují tento nástroj. A pokud to má mít opravdu reálný dopad na boj s pašováním, s nelegálním obchodem, tak je důležité, aby tam eh, bylo eh, aby tam bylo vlastně zejména ratifikace ze strany zemí, kde od nich vlastně právě vychází to pašování cigaret. Takže potřebujeme zdrojové země a transitní země, aby to také ratifikovaly. Zatím tam máme pouze 10 podpisů a to zatím, když se podíváte, tak to nejsou eh, ty země, které jsou zdrojové nebo transitní. Takže zatím zde máme eh, takový systém, kde je zatím ještě příliš mnoho děr, stejně jako ve švýcarském síru. Paní komisařka Georgieva nás požádala, abychom usilovně pracovali na prosazení ratifikace na globální úrovni takže máme třeba komisi s Ukrajinou a s dalšími zeměmi a snažíme se se všech sil přesvědčit tyto země, aby ratifikovali tento protokol. Ale jak už jsem říkala, potřebujeme, aby tam bylo určité kritické množství těch klíčových zdrojových a transitních zemí, aby to pak mělo dopad. Nyní, podíváme, podíváme, pokud se podíváme na směrnici o tabákových výrobcích, tak tam jsou také, tam, tam jsou také ustanovení eh, typu track and trace. Eh, jedná se o produkty, které přichází ze třetích zemí do Evropské unie. Má tam být lepší eh, systém zpětného vysledování, ale ten režim se vlastně omezuje pouze na jednotný trh Evropské unie. Nezachází to vlastně už do těch třetích zemí. Na druhé straně ty tabákové dohody nám umožňují eh, také vysledovat ty produkty celosvětově. Takže můžeme vysledovat produkty, které se dostávají do Evropské unie pašováním. A to je právě ten Um, cíl. Takže zatím vlastně právě směrnice o tabákových výrobcích toto neumožňuje. Dávám příklad. Třeba cigarety, které byly vyrobeny eh, na Balkánu, dostávají se do Evropské unie. Podle směrnice o tabákových výrobcích je nelze sledovat, nicméně pokud by došlo k eh, uplatnění těch tabákových dohod, tak bychom tento výrobek mohli vysledovat. Takže to jsou fakta, Chtěla jsem, abyste znali ta fakta, abyste se nad nimi mohli zamyslet. Mm, další informace získáte ještě v tom posouzení, v tom hodnocení. A já bych ráda vyzvala ještě jednou tedy váš výbor, abyste počkali s tím závěrečným rozhodnutím až poté, kdy bude hotovo to posouzení. Děkuji. No, děkuji paní Hofmanová. Já myslím, že ne, nesmíme snižovat význam eh, těchto mm, dohod, protože to je opravdu milník, který je důležitý z hlediska spotřebitelů a dalších aspektů, takže myslím si, že opravdu bychom eh, měli se k tomu vrátit, musí to nějak zapadnout do programu a mm, až budeme mít eh, stanovisko, čekáme samozřejmě také na Libe. V každém případě najdeme čas pro to, abychom vydiskutovali také tu studii, která posoudí situace. V každém případě to bude v lednu. A možná i mimo parlament bychom mohli organizovat nějakou akci s těmi Big Four a e, s tabákovou lobby. To znamená, nebylo by to veřejné sezení, ale samozřejmě všichni kolegové by byli přizváni, abychom tedy se zamysleli nad tím, co nám tato dosavadní dohoda přinesla. Měli bychom otevřeně o tom diskutovat, jaká je situace a kudy máme jít. Srdečné díky. Takže my se opět uvidíme. Teď nemohu najít svůj program, mám příliš mnoho dokumentů. Takže příští schůze se bude konat ve Štrasburku. A e, do 14. prosince by bylo dobré předložit pozměňovací návrhu k bodu 8. Takže děkuji. Ines ještě. Speaking English, if, if, you, if you think that uh, the, the interpreters can, can go. Mohu hovořit anglicky. Chtěla jsem pouze ještě se zeptat na tu schůzku, která se má konat v pondělí, protože se kryje